Good morning, dear colleagues. Let's start our work. Dobrý den, vážení kolegové, začneme. Jako obvykle si nejprve schválíme pořad jednání, to je první bod. Máme tady žádost o úpravu té části, která se týká hlasování, ale k tomu se dostaneme až přistoupíme k hlasování. Pokud tedy nemáte dalších námitek, budeme zatím pokračovat podle pořadu jednání. Pan Terms, já myslím, že bychom měli hlasovat o otázce zrušení testu, pokud jde o dovoz japonských potravin, včetně mořských plodů. Jenom na to chci upozornit, že pokud nebudeme hlasovat dnes, tak za parlament nedáme žádné stanovisko, protože 27. září o tom bude hlasovat rada. Jinými slovy, pokud nebudeme hlasovat my dnes, nestihneme příští týden plenárku a parlament nebude mít eh, svůj postoj k věci, která je velice důležitá a zajímavá. Je třeba si uvědomit, že Japonci chtějí eh, uvolnit eh, stovky tisíc litrů radioaktivní vody, která prozatím je schválená skladována v prostorách elektrárny Fukushima. To znamená, že hrozí, že nejprve Japonsko požádá o zrušení testu a následně odma- oznámí, že znečiští moře radioaktivní vodou. Myslím, že bychom tedy dnes eh, o této otázce měli hlasovat, protože jinak se zesměšníme před našimi občany. Nyní má slovo paní Rys. Já o tom nechci teď eh, vést žádnou diskuzi. To je právě ten důvod, eh, že mám, proto máme tuto zprávu dnes zařazenou na programu v rámci hlasování, protože si myslím, že je důležité, abychom se vyjádřili k hlasování rady jako parlament. Nicméně byla podána formální žádost a z tohoto důvodu o té žádosti musíme také před samotným hlasování hlasovat. Paní Je présidente. Já vás slyším, já s tím nemám problém, jenom jsem chtěla říci, jak vypadá formální stanovisko naší politická skupina. My jsme pro odložení eh, a my nechceme za žádných okolností dopustit situaci, abychom neměli stanovisko. Já jsem jenom chtěla dodat, že SAD je také proti odložení hlasování jako ALDE a Zelení. Děkuji. Jak už jsem řekla, budeme o této záležitosti hlasovat, než začneme s hlasováním samotným. Teď už bych chtěla pouze připomenout, že chystáme seminář o autoimunitních onemocněních, eh, moderních onemocněních, které eh, organizuje pracovní skupina pro zdraví. Předsedat bude paní Kabesun a pan Peterle. Bude to probíhat 25. září od 4 do 6 hodin odpoledne. Dále chci upozornit, že došlo ke změně v rámci našeho sekretariátu. Po téměř čtyřech letech eh, náš sekretariát eh, opustí paní Tihana Vujatovič, bude to k 15. září a přestoupí k výboru pro zaměstnanost. Takže děkujeme za odvedenou práci a přejeme vám hodně štěstí na nové pozici. Jako obvykle máte k dispozici elektronickou dokumentaci k zasedání, k dispozici je tlumočení do 20 jazyků. A nyní už přejdeme a pardon, umluvá se paní předsedkyně. Ještě chci říci, že jsme vám rozeslali doporučení koordinátorů opět elektronicky. Pokud nemáte námitek, tak eh, považuji tento materiál za schválený. Pan Terms, jenom abych tomu dobře rozuměl, takže my jsme si schválili ten původní program eh, jednání schůze my jsme si schválili eh, ty rozpravy a hlasování, ale před hlasováním ještě budeme hlasovat o tom, zda upravíme program hlasování. Takže se skutečně nemusíte obávat. Eh, zdá se, že tady jasná většina pro podporu stávajícího programu hlasování ale vzhledem tomu, že ještě teď tady není většina poslanců v zasedacím sále, nechci to řešit nyní, až po rozpravách o jednotlivých eh, bodech budeme hovořit. Pan Terms, já se omlouvám, ale to je žádost, kterou jsme tady eh, předložili, odpověděli jsme. Mm, většina to možná není, ale my jsme si schválili, zdá se ten pořad tedy v tom původním znění, přestože jsme vyjádřili naši námitku. Paní předsedkyně, vzhledem k tomu, že teď eh, hovoříte o programu hlasování, Rozhodla jsem se, vzhledem k tomu, že to je v mé kompetenci, rozhodnout o této záležitosti před samotným hlasováním. Pokud jde o zbytek programu, myslím, že ten je schválen. Dobře, takže teď už přistoupíme k jednotlivým rozpravám. Ještě připomenu, že máme k dispozici zápisy ze, z dřívějších schůzí. Pokud k ním nemáte žádné námitky, tak je budeme považovat eh, za schválené na konci dnešní schůze. A teď už eh, k, samotné, k samotnému obsahu naší práce. Máme tady námitku, která se týká krmiv a potravin, které pocházejí nebo jsou odesílané z Japonska po havárii v jaderné elektrárně Fukushima. Nejprve dám slovo paní Rivasi, ale myslím, že dnes ji tady někdo nahrazuje a je to pan Terms, prosím. Ano, děkuji. Myslím, že se jedná o skutečně mimořádně důležitou a závažnou záležitost pro evropské občany, pro veřejné zdraví. Po havárii v elektrárně Fukushima jsme v Evropě zavedli řadu testů na výrobky, které jsou dováženy z Japonska. Jedná se o potraviny a krmiva. A nás velice překvapilo, když pan Juncker a Aby na tiskové konferenci před létem oznámili, že Evropská unie a Japonsko, respektive pan Juncker, vlastně přislíbil panu Abemu, aniž by se zeptal nás v parlamentu nebo rady, tedy jedn, jednostranně uvedl, že Evropská unie upustí od testů, které zavedla po havárii ve Fukušimě. To bylo tedy v červenci. A pak čistou náhodou, tři týdny poté, pan Aby kdy pan Aby dostal tento příslip od pana Junkera, japonská vláda a provozovatelé Fukušimské elektrárny oznámili, že vypustí veškerou radioaktivní kontaminovanou vodu, která je dnes skladována v prostorách elektrárny. Vyhledejte se to na Google nebo kdekoliv jinde, podívejte se na fotografie a uvidíte, že to je obrovské množství vody a všechna tato voda bude vypuštěna respektive plánuje se její eh, vypuštění do oceánu. Znamená to, eh, že do Tichého oceánu se rozlije obrovské množství radioaktivní vody. Toto pobřeží je místem, kde dochází k rybolovu, a odtud se ta voda může samozřejmě rozšířit eh, dále po celém světě. Po havárii v eh, Fukušimě si nepřeji, abych eh, aby mi evropské restaurace servírovaly radioaktivní eh, suši a myslím si, že je na parlamentu, aby žádal o diskuzi o této věci a o hlasování. Když si uvědomíte celý ten kontext, celou tu situaci, kdy se jedná o vypuštění ta radioaktivní vody, tak si myslím, že není vhodné v tuto chvíli upustit od eh, testu, protože to riziko kontaminace je nyní možná ještě vyšší, než bývalo mm, eh, dříve. Proto trváme na tom, abychom dnes hlasovali a mohu říci, že i evropští občané o to mají veliký zájem. Děkuji. Nyní pan Nišel Demoze. Tak for Jamen, øh, i lighed med det, vi lige har hørt øh, fra den grønne gruppe, så støtter vi... Děkuji. Jak jsme právě eh, slyšeli, uvedli to zelení, taky SAD eh, podporuje tento návrh usnesení. Důvod, proč žádáme toto usnesení, aby se na to podívala komise a ještě jednou eh, revidovala Eh, akt přenesené pravomoci, protože naší největší eh, starostí je zaručit, aby potraviny, které se dostávají na evropský trh, byly bezpečné. V žádném případě nechceme měnit eh, režim, systém, který zaručoval bezpečnost produktů pocházející z této části světa. Je zapotřebí zaměřit se na kontroly eh, radioaktivity, které pocházejí z Japonska, ať už to jsou krmiva nebo potraviny. Všechno toto eh, zboží musí být prověřeno nejen japonskými, ale i evropskými orgány. Politická skupina SAB SAD mm, má obavy, že produkty jako je rýže anebo eh, ryby, a výrobky z ryb, které mohou být kromě jiného podávány i dětem a novorozencům, eh, musí být bezpečné. Eh, přitom víme, že obrovské množství kontaminované vody má být eh, vypuštěno do moře. Proto je nezbytné, aby byly tyto všechny produkty kontrolovány. Potraviny na evropském trhu musí mít zaručenou bezpečnost, zejména pokud jde o potraviny pro dětskou výživu. A to je naše hlavní úsilí zaručit bezpečnost potravin. A pak teprve v druhé řadě se jedná o dohodu o posilné spolupráci s Japonskem. My především musíme zajistit, že potravinářské výrobky, které se dostanou do Evropy, budou moci být používány všemi lidmi, včetně dětí. A to musí platit i pro výrobky z ryb a z mořských živočichů. A proto žádáme, aby se dnes hlasovalo. A doufáme, že komise toto eh, bude brát na vědomí. Nebudu opakovat to, co už bylo eh, vyřčeno eh, více než milion tun radioaktivní vody chce Japonsko nyní uh, uvolnit eh, do moře po havárii uh, katastrofální ve Fukushimě. A my ještě vůbec nevíme, jaké dopady to může mít. Uh, a to je důvod navíc, proč uh, jsme přednesli tuto výhradu pro komisi protože eh, na komisi se hovoří o tom, že se prostě má skoncovat s těmi kontrolami eh, pro výrobky z Japonska, které eh, směřují do Evropy a to je věc, na kterou se opravdu musíme zaměřit, to nemůžeme nechat jen tak projít, jak už říkala paní Švaldemuse a další. Například rýže se používá pro výrobu dětské výživy, pro výživu pro velice malé děti, novorozence, batolata. Eh, a z toho důvodu se na to musíme zaměřit. Eh, jedná se eh, o to, že Japonsko nám sice poskytuje dokumenty a údaje o mm, těchto potravinách, nicméně komise je nechce uvolnit a nechce o tom diskutovat. Eh, jedná se ovšem o produkty, které jsou v příloze dvě eh, nařízení. Některé byly ale eh, vymazány z toho z té přílohy, jiné tam byly přidány. Nevíme proč a jak se tak stalo. A proč tedy rušit povinnost pro zdravotnickou organizaci, aby toto eh, kontrolovala a aby nás mohla včasně informovat ohledně eh, zdravotní nezávadnosti potravin pocházejících z Japonska. Eh, je zapotřebí, abychom byli co možná nejdříve informováni, pokud dojde k tomu, že bude kontaminovány radioaktivitou. Takže eh, ta pravidla, která máme v tomto nařízení, musí nadále platit. Je zapotřebí pokračovat v těch kontrolách, je zapotřebí eh, kontrolovat ty eh, výsledky a následně reagovat, pokud se japonské orgány budou stavit proti těm výsledkům kontrol z evropské strany a vyvodí z toho důsledky. My samozřejmě nechceme tady vytvářet nějak nějaký zbytečný eh, neklid a znepokojovat občany, ale musíme snižovat riziko a nesmíme dopustit, eh, aby eh, potraviny, které se dostanou na trh v Evropě, nebyly bezpečné. Musíme my víme, že, že nechceme být nějakou překážkou volného trhu že v podstatě nyní jde o e, dohodu mezi Evropskou unii a Japonskem o posilném obchodu. A je pravda, že e, mnozí, kteří se staví proti takovýmto dohodám, nyní um, ještě intenzivně o tom diskutují. my nejsme proti volnému obchodu, ale chceme zajistit bezpečnost potravin. Uh, Děkuji, paní Bolman to není. Pan Pedicini. Děkuji vám, paní předsedkyně. Já chci navázat na to, co řekla kolegyně Reis. Když hovořila o rizicích, eh, musíme si uvědomit, že se jedná o radionuklidy, které i v minimální expozici e, osob mohou významným způsobem ohrozit lidi, zejména děti, které nemají ještě rozvinutý imunitní systém. A e, tyto látky nemají minimální práh. To znamená, že minimální i ta nejmenší expozice je riziková. My podpoříme toto usnesení z jasného důvodu. Když si přejeme Eh, těch 50 bekerů na kilogram ehm, použít pro ehm, práh pro kumulativní efekty, eh, tak je to eh, proto, že nestačí eh, práh pro eh, jednotlivé eh, látky. Musíme zvažovat všechny možné látky v jejich kombinaci. A pravděpodobně tedy nestačí, jak říkala paní Šeldemoze, aby tyto produkty byly kontrolovány jen v Japonsku, ale také při vstupu do Evropy. A to proto, abychom zajistili bezpečnost potravin na e, našem území. Oni ty normy o potravinách mohou být krásně napsané, ale na druhé straně tu jsou obchodní zájmy, korupce, takže nikdy nemůžeme být dostatečně chráněni proti těmto rizikům. E, kdyby se měly provádět systemické kontroly e, na radioaktivitu, myslím, že bychom ještě na co přišli, co se týče například kontaminace po neštěstí v Černobylu. Dokaž, zkuste si tedy představit, co by se mohlo objevit eh, například za poslední šest let ohledně eh, různých škeblí a ryb pocházejících z Japonska. Děkuji paní Pitikainen, není přítomna. Další poslanci, kteří chtějí promluvit, pan Línem. vielen Dank, Frau Děkuji, paní předsedkyně. Jde o velice důležité téma a já si myslím, že nikdo by si přála, abychom dovolili, aby naše obyvatelstvo bylo vystaveno zdravotním rizikům. Proto si přejeme, aby celé to jednání proběhlo co nejrychleji. My jsme si tedy vyslechli kolovou prezentaci, já jsem cítil potřebu se vyjádřit Ve chvíli, kdy se objeví takovýto požadavek, je třeba jej důkladně zvážit. Nestačí 20-minutová diskuze, potom hlasovat a pak to tedy odhlasovat příští týden na plenárce. To není dobrý postup. A pokud tedy budeme postupovat eh, jinak, i zelení budou protestovat, protože takováhle věci zaslouží skutečně seriózní uvážení. A víme také, že padlo eh, na půdě komise v eh, již rozhodnutí na půdě příslušného výboru o zrychleném řízení, ale já si myslím, že to je nepřijatelné. Proto moje první otázka směřuje na Evropskou komisi. Je to opravdu tak naléhavé? Je opravdu nutné rozhodnout a hlasovat již v září? Nebylo by možné, aby i komise tedy zpomalila tempo a hlasovala o celé věci na půdě příslušného výboru teprve v říjnu, protože to by nám dalo možnost se ještě k této věci setkat a, a řešit to skutečně seriózně. A moje druhá otázka na Evropskou komisi je pravda to, co tu řekli kolegové, že existuje větší, ještě tedy větší nebezpečí v případě eh, potravin a krmiv dovážených z Japonska, v případě, že tedy dojde k tomu, co kolegové řekli. My jsme Eh, ve svém stanovisku uvedli, že tedy vlastně již existuje zavedený systém měření a testování o určitých typů potravin, ale někdy tedy je třeba, aby to testování běželo určitou dlouhou dobu. Pak je teprve možné stanovit skutečně dopad. A já myslím, že u Japonska tedy vlastně ta lhůta dost dlouhá nebyla a pokud jsem tedy eh, také správně pochopil, Komise tedy eh, nežádá okamžité ukončení všech testů, ale jejich postupné utlumení, omezení na pouze určité typy kontrol a tak dále. A já doufám, že Evropská komise nyní, nebo tedy v příštích dnech, mi poskytne skutečně seriózní odpověď na obě moje otázky, tak abychom vzájemně dospěli k uspokojivému výsledku. Danke, Frau Děkuji, paní předsedkyně. Já bych tady jménem GoNGL e rád plně podpořil všechny předchozí řečníky s výjimkou kolegy EPP. Bezpečnost potravin a ochrana spotřebitele musí být naší největší prioritou a máme tady obrovskou zodpovědnost, abychom předcházeli eh, potenciálnímu selhání. Jak už tedy bylo řečeno, my potřebujeme kontrolu v Evropě a nemůžeme eh, tedy to odpustit některým zemím. A proto také dnes eh, doufám, že se bude hlasovat o návrhu a to způsobem, který bude pozitivní pro naše spotřebitele potravin, které možná máme dokonce denně na stole. Madame Dali. Paní Dali. Děkuji vám, paní předsedkyně. Ano, je to naléhavá záležitost. Všichni bychom rádi měli víc času. Myslím, že eh, víc času jak socialisté, demokraté, tak další, abychom to pořádně prodiskutovali a věděli více detailů. Ale ta situace prostě stojí před námi a mm, měli jsme čas i na to, abychom zjistili, že to je naléhavá otázka. Vzhledem k tomu, že máme velice krátké lhůty, je nesmírně důležité, aby tento výbor a také následně tento parlament velice jasně politicky ukázali, dali signál, kde je naše stanovisko ohledně takovýchto závažných věcí. 23. září eh, se má rozhovat na eh, radě a proto my nemůžeme jako parlament zůstat stranou. Kvůli zdraví našim občanům, kvůli bezpečnosti potravin nemůžeme zůstat mlčet a nepromluvit. Takže pokud situace vypadá tako, tak, jak je, protože eh, výbor na radě má takto rozhodnout 23. září zhruba. Proto my musíme nyní jednat a vyslat silný politický signál. Nyní za komisi, prosím. Máme zástupce. Paní Čulicher. Děkuji vám mnohokrát, přeji dobré ráno vám všem. Eh, děkuji paní předsedkyně za slovo. Ano, eh, eh, předřečníci mají pravdu v tom, že toto opatření po neštěstí ve Fukušimě Eh, mm, mělo veliký význam pro to, abychom zajistili, že potraviny dovážené z Japonska jsou bezpečné pro naše občany. V té době, v roce 2011 v březnu, Evropská unie přijala omezující opatření ohledně eh, dovozu eh, potravin a krmiva z Japonska kvůli možné kontaminaci radioaktivními látkami. Eh, byly vzneseny dotazy ohledně důkazů a údajů, které máme k dispozici a ohledně transparentnosti eh, těchto dat. Chci vás informovat, že japonské orgány provádějí velice rozsáhlé kontroly na přítomnost radioaktivních látek v zemědělské produkci. Každoroční eh, čísla vzorků jdou do stovky tisíc. Ještě vám poskytnu později přesnější čísla. Individuální výsledky analýzy na přítomnost radioaktivních látek z těchto rozsáhlých kontrol jsou zveřejňovány a velice pravidelně aktualizovány japonskými orgány. Takže za předchozích parlamentních dotazů jsme vám poskytli link k těmto japonským webovým stránkám, které jsou v angličtině a kde jsou výsledky analýz provedených v Japonsku a které jsou aktualizovány každé dva týdny. Takže máme rozsáhlou databázi k dispozici a to transparentně. Eh, samozřejmě, že i příslušné orgány členských států EU provádějí eh, kontrolu na radioaktivitu ohledně potravin a krmiv z Japonska od června 2011 nedošlo k žádnému zjištění porušení pravidel pro bezpečnost potravin eh, v těchto kontrolách ohledně radioaktivity, ať už v potravinách nebo v krmivu z Japonska. A to je velice důležitý bod. Co se týče ochrany veřejného zdraví a, a povolené úrovně radioaktivity. Máme přílohu 1, kde tyto úrovně jsou stanoveny a je zapotřebí poznamenat, že tyto maximální úrovně platící v Japonsku a které my jsme přejali pro toto konkrétní opatření, jsou ve skutečnosti eh, použitelné i v EU pro import eh, krmiv a potravin z Japonska ale musím zdůraznit, že tyto úrovně jsou mnohem přísnější než maximální úrovně stanovené 733 eh, z roku 2008 pro produkty eh, pocházející z regionů eh, ovlivněných černobylskou katastrofou a jsou také mnohem nižší než maximální povolené úrovně radioaktivity stanovené nařízení 2016-52 které by se používalo v případě jaderných eh, nehod eh, v EU. Eh, chci vám to ilustrovat několika čísly. Úrovně pro potraviny importované z Japonska pro děti je 50 bekerelů. Porovnatelná úroveň pro potraviny z Černobylu je 30, 370 bekerelů, což je mnohem víc, je to sedmkrát víc. A kdybychom byli exponováni jadernému nebezpečí zde, tak povolujeme 400 bekerelů v Evropě, což je osmkrát více, ještě více než osmkrát více. A podobně to u dalších potravin, kde pro importované potraviny z Japonska máme 100 bekerelů, e, porovnatelně to máme 600 pro potraviny pocházející z oblasti kolem Černobylu a e, pro maximální e, míru eh, potravin ze v Evropě 1250 bekrylů, takže to je víc než 12 krát víc. Takže si myslím, že tyto údaje ukazují, že úrovně stanovené v Japonsku a také těmito eh, pravidly pro eh, dovoz potravin a krmiva z Japonska dbají na veřejné zdraví. k dotazům týkající se kritérií, která komise využívá eh, ke změnění stávajícího nařízení. Tato kritéria jsou velice striktní a v podstatě je využíváme eh, pro komodity, kde eh, dochází k předběžnému testování tam, kde už před, od předběžného testování Japonsko upustilo. Takže tato kritéria se zakládají na údajích, která jsou veřejně dostupné a z prefektury stižené eh, jadernou eh, nehodou jsme zjistili, eh, že úroveň znečištění je nižší v minulém roce a um, museli jsme zajistit tedy, eh, aby byl dostatečný počet vzorků. Takže pokud nebude dostatečný počet vzorků, nebylo by toto zboží vpuštěno na trh v EU. Takže eh, eh, byly stanoveny velice přísné limity. Co se týče fukušimské Eh, prefektury. Tam jsme velice přísní, nežádáme jen rok eh, kompletního plnění těchto eh, pravidel, ale dva roky. To znamená, že to budou opravdu desítky tisíc vzorků, které musí být analyticky zpracovány a musí plnit tyto přísné limity naší vlastní regulace. Co se týče nařízení 2016-6, eh, tak tam se jedná o 132 tisíc eh, výsledků analýz ohledně přítomnosti radioaktivity eh, v velice rozmanitém mm, rozsahu potravin. A jen, mm, to je kromě hovězího a pro hovězí samotné má 527 tisíc různých vzorků. Takže to je opravdu bezprecedentní počet eh, analýz, které byly provedeny s různými vzorky a umožňují nám získat velice dobrý statistický eh, obrázek o situaci. Abychom tehdy odpověděli na eh, parlamentní otázku, tak mohu vás odkázat na text 4859 z roku 2017. A také jsme indikovali, že tam, kde by poslanci si žádali eh, konkrétní eh, eh, důkazy, mm, tak můžeme na vaše dotazy odpovědět konkrétně přímo těm daným věcem. Já jsem chtěla vám vysvětlit, jak vypadají tedy ta kritéria, a že e, komodity musí plnit e, jeden rok, ta e, velice přísná kritéria, nebo případně dva roky, pokud pocházejí přímo z fraktury Fukushima. Na portálu Better Regulation Evropské komise už tyto texty byly zveřejněny. My jsme nedostali za poslední čtyři týdny, které byly tou běžnou lhůtou k návrhu dohody o posílné eh, obchodní spolupráci, žádné námitky. My eh, velice bedlivě kontrolujeme, tedy eh, sledujeme výsledky analýz od japonských orgánů a také z dovozových kontrol do EU od evropských orgánů. Kdyby došlo k nějakým problémům, tak bychom bez dalších odkladů pozměnili tuto regulaci. Od června 2011 nedošlo k tomu, že bychom měli jakýkoliv vzorek zachycený, který by nedodržoval patřičné limity. Ehm, ještě zaznělo několik dotazů, na které bych rada konkrétně zareagovala. Také jsme slyšeli několik prohlášení. Byli jsme eh, s japonskými partnery ve styku ohledně bodu H Eh, této námitky a tam se jedná o eh, žádost DEPKO eh, vypustit radioaktivní vodu do moře. Naše japonská protistrana nás informovala, že takováto žádost nebyla přijata japonskými orgány a i kdyby došlo k uvolnění kontaminované vody, tedy kontaminované radioaktivitou do moře, eh, tak eh, japonská vláda by tuto možnost nepřipustila. Pan Líze se ptal na eh, lhůty časové přihlasování protože chápeme, že je zde eh, málo času. Eh, stálý výbor se k tomu má vyjádřit už eh, v září, ale program tohoto stálého výboru ještě nemáme, takže to nemůžeme přesně potvrdit. Nicméně chci potvrdit, abych také poskytla poslancům Evropského parlamentu dostatečný čas, tak mohu potvrdit, že že tento bod pořadu jednání stanovíme v září na program Eh, na projednání a do října se o něm hlasovat nebude. Ještě před eh, závěrem bych ráda eh, řekla, že měníme toto nařízení z roku 2011 o Fukušimě a už 13krát v podstatě jsme ji změnili tak, abychom zajistili vysokou úroveň ochrany lidského zdraví. A také bych ráda podotkla, že eh, i skutečnost, že eh, kontrolní orgány členských států nenalezly žádný případ neplnění těchto limitů, eh, nás ujišťuje, že mm, jsme dosáhli vysoké ochrany lidského zdraví a že zde nejsou takovéto problémy. Co se týče aplikace těchto velice striktních eh, kritérií a dostupnosti ehm, extenzivního eh, množství údajů, chceme eh, prostřednictvím nového textu zajistí vysokou úroveň ochrany zdraví a také jsme toho názoru, že komise nepřesahuje své implementační pravomoci ohledně nařízení 178 2002 tím, že přijímá tento návrh. Děkuji mnohokrát za pozornost. Děkuji. Paní Gerling, stručně já se omlouvám, že jsem vás neviděla. Děkuji. Omlouvám se, že je mi líto, že jsem nedostala slovo předtím, než vystoupila komise. Mám jenom několik připomínek, celá řada kolegů tedy zmínili to, co jsem chtěla také říci, ale já mám teď obecné připomínky. Pokud jde o výhrady, je důležité, abychom se vyjadřili jasně, jakožto členové tohoto výboru, k pozadí eh, celé věci. Proč tedy máme námitku a jaký zdůvodňujeme. Já jsem byla docela šokována tím, když jsem četla podklady a, a eh, mám pocit, že jsou plné tedy a, eh, chybných interpretací, nepřesných údajů. Například se říká, že bychom měli upustit o testování na základě tedy vlastně e, omezení, které navrhuje komise už od e, ledna 2016, tedy vlastně dochází k tomu postupnému útlumu. Není to tedy e, úplně nová věc. A my jsme žádali tedy přísné testování. Od ledna 2016 vlastně dochází k jeho postupnému útlumu. Zatím to nemělo žádné negativní účinky, ale já tedy si dovedu představit sedm nebo osm různých případů, eh, kdy eh, tady vlastně v tom návrhu úpravy nařízení vidím chyby, ty údaje nejsou eh, přesné a já se obávám, že tedy reagujeme víc emotivně, instinktivně, nikoli tedy konkrétně na text. Nicméně mám určité tedy námitky, pokud jde o nedostatek transparentnosti, nemožnost přístupu k úplným informacím. Například tedy, tady hovoříte o tom, že Eh, výsledky jsou k dispozici veřejnosti okamžitě, včetně výsledků testování a také hodnot naměřených japonskými orgány. A na, jinde tedy eh, zároveň říkáte, že je velice obtížné na základě těchto údajů ověřit jejich skutečnou spolehlivost. Stačí dvě minutky, abyste si pro, prolistovali webovou stránku k této věci a vidíte tam tedy spoustu rozporů. Eh, ale eh, tady ty informace jsou k dispozici, takže není možné tvrdit, že jde o nějakou konspiraci. Možná, že jsou tam informace, které se nám úplně nehodí, ale jak už jsem tedy řekla, my a celá řada mých kolegů máme námitky vůči takzvaným alternativním nebo zavádějícím informacím, které někdy dostáváme. A já doufám, že všichni tedy budete hlasovat způsobem, který dá najevo, že je to naprosto zbytečné, nevyžádané. A je to případ toho, kdy tento výbor místo toho, aby chránil obyvatelstvo, tak spíš tedy vlastně šíří nepodložené fámy, vzbuzuje obavy. Já jsem totiž přesvědčená, že naše spotřebitelé jsou již teď dobře chráněni. A není pan Tomas? Já se chci vrátit zpátky tomu obvinění pana Lízeho, který říkal, že nemáme dost času. Pane Líze, mm, předseda Juncker to řekl jasně již začátkem července a tohle je vlastně naše první příležitost věc řešit. Nejenom zelení, ale také jiné skupiny na tomto tématu pracovaly od července, takže ve chvíli, kdy nás obvinujete z toho, že věc ženeme dopředu, protože nemáme dost času, tak je to obvinění chybné. A já jsem to, pokud jsem to správně pochopil, pokud nebudeme hlasovat dnes, tak ztratíme naše demokratické právo se celé věci vyjádřit. Eh, pane Líze, vy chcete komentovat obsah nebo postup? Takže, jenom abych to vyjasnil. Já věřím kolegům, že na tom pracují již od července, ale přesto je to tedy, eh, je tomu věnováno příliš málo času na programu jednání. A já tedy ještě jednou doufám, že kolegové ukážou dobrou vůli. Já na vás apeluji. Respektujte tedy argumentaci, která tu padla. A také to, že tedy eh, je nutné věc důkladně prodebatovat na půdě výboru a také plenárního zasedání, než budeme hlasovat. Já nemám tedy možnost nyní se vyjádřit ke každému detailu, ale komise nám tedy jasně řekla, že o změně nebude hlasovat v září, proto bychom to i my mohli odložit na plenární zasedání v říjnu. To by nám dalo dost času, to je, myslím, docela férový návrh Celá věc by se měla vrátit ještě jednou na pořad jednání. Dnes o tom tedy můžeme jednat, hlasovat a potom tedy v říjnu na plenárním zasedání budeme schopni vyslat daleko přesvědčivější signál. Já tedy žádám, abychom ještě jednou měli možnost vést o celé věci diskuzi a následně potom hlasovat skutečně seriózně, tak jak si to téma zaslouží. Dobře, takže tedy tato debata zatím nemá žádné eh, jasné závěry. Je to tedy první téma, o kterém také budeme dnes hlasovat. A vzhledem k tomu, že tu máme formální žádost EPP odložit hlasování o odstranění eh, překážky pro dovoz potravin a krmiv z Japonska, Musím se vás tedy, musím vás tedy nejprve požádat, abyste hlasovali o návrhu EPP. Takže kdo je pro odložení? Kdo je proti? Budeme to muset ověřit. Myslím, že to bylo zamítnuto. Zahajuji hlasování. Končím. Zamítnuto. Takže dnes budeme hlasovat k této věci. Je to první téma na našem seznamu hlasování. Paní předsedkyně? Mně nefunguje hlasovací zařízení, budu hlasovat tedy rukou a mě to prosím na vědomí. I, I couldn't understand you because the translation didn't work. Já, já jsem neměla slyše, eh, já jsem neslyšela tlumočení. Ja, eh, ik, ik zal het even herhalen. Mijn pinpas deed het net niet, maar... Mně nefungovalo hlasovací zařízení, ale chtěla jsem hlasovat jako EPP. Dobře, my to poznamenáme, takže první hlasování dneška. Jste všichni připraveni? Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Přijato. Další hlasování je k návrhu stanoviska. Pokud jde o, o opatření pro řízení, zachování a kontrolu platná v oblasti úmluvy regionální organizace pro řízení rybolovu v Jižním Tichomoří. Začneme tedy eh, hlasováním po blocích pozměňovací návrhu, Kdo je pro tento blok? Kdo je proti? Zdržel se? Zamítnuto. Pozměňovací návrh 6. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. Pozměňovací návrh 7. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. Pozměňovací návrh 8. Pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. Budeme hlasovat o druhém bloku. To jsou pozměňovací návrhy 13 až 18. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. Pozměňovací návrh 22. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. Pozměňovací návrh 23. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. Pozměňovací návrh 24 pro, proti, držel se zamítnuto. Pozměňovací návrh 25 pro, proti, držel se zamítnuto. Pozměňovací návrh 26 pro, proti, držel se zamítnuto. Pozměňovací návrhy 1. Tam nebudeme hlasovat. Pozměňovací návrh 2. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Ověříme. Pozměňovací návrh 2. Zahajuji hlasování. Končím. to. Pozměňovací návrh 3. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnu to. A nemáme závěrečné hlasování k této věci. Přecházíme k dalšímu bodu jednání. Budeme hlasovat o návrhu stanoviska ve pokud jde o víceletý plán pro populace malých pelagických druhů v Jaderském moři a rybolov využívající tyto populace. Pozměňovací návrh 2021. Současně, kdo je pro, proti, držel se, ověříme. Zahajuji. Končím. Zamítnu to. Pozměňovací návrhy 22 23. Kdo je pro? Proti? Zdržela se zamítnu to. Pozměňovací návrh 24 pro, proti, zdržela se zamítnuto, 25 pro, proti, zdržela se zamítnuto, 26 pro, proti, zdržela se zamítnuto, 27, 28 pro, proti, zdržel se, ověříme. 27, 28 zahajuji hlasování, končím. Zamítnuto. Pozměňovací návrh 29.30 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 31.32 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 33 pro, proti, zdržel se, ověříme. Zahajuji. Uzavírám hlasování. Zamítnuto. Pozměňovací návrh 36 pro, proti, zdržel se zamítnuto. 37, 38 pro, proti, zdržel se zamítnuto. 39, 40 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 41 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 42 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 43, 44, 45 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 46 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 47 pro, proti, zdržel se zamítnuto. Čtyřicet devět a padesát. Kdo je pro? Proti? Zdržel se zamítnuto. Padesát jedna pro? Proti? Zdržel se zamítnuto. Padesát tři pro? Proti? zdržel se. Přijato. 54 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 55, 56, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 57 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 58, 59 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 60-61 pro, proti, zdrželo se, zamítnuto. 62 pro, pro zdržel se, zamítnuto. 63-64 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 65 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 67 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 68 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 70 a 71 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 72 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 73 pro, proti, zdrželo se zamítnuto, 76 nebo 74, 74, kdo je pro, proti, zdrželo se zamítnuto, 76, kdo je pro, proti, zdrželo se zamítnuto, 77, kdo je pro, proti, zdrželo se zamítnuto, 78 pro, proti, zdržel se zamítnuto. 79 pro, proti, zdržel se zamítnuto. 80 pro, proti, zdržel se, ověříme. 80 hlasování zahájeno. Uzavřeno. Přijato. 86. Kdo je pro? Proti? Zdržel se zamítnuto. 87 pro, proti, zdržel se zamítnuto. 89 pro, proti, zdržel se zamítnuto. 88 pro, proti, zdržel se zamítnuto. 90 pro, proti, zdržel se zamítnuto. Pozměňovací návrh 2 pro, proti, zdržel se přijato. Pozměňovací návrh 4 pro, proti, zdržel se zamítnuto. Pozměňovací návrh 5 pro, proti, Nebylo to jasné, takže pozměňovací návrh 5 pro, proti, zdrželo se zamítnuto. Pozměňovací návrh 6 pro, proti, zdrželo se zamítnuto. Pozměňovací návrh 7 pro, proti, zdrželo se. Ověříme. Zahajuji hlasování. Končím. Přijato. Pozměňovací návrh 8, kdo je pro? Proti? Zdrželo se. Přijato. Pozměňovací návrh 9, kdo je pro? Proti? Zdrželo se. Zamítnuto. Pozměňovací návrh 10 pro? Proti? Zdrželo se. Zamítnuto. 11 pro? Proti? Zdrželo se. Zamítnuto. 12 pro? Proti? Zdrželo se. Zamítnuto. 13 pro? Proti? zdržel se zamítnuto, 14 pro, proti, zdržel se zamítnuto, 15 pro, proti, zdržel se zamítnuto, 16 pro, proti, zdržel se zamítnuto, 17 pro, proti, zdržel se zamítnuto, 19 pro, proti, zdržel se zamítnuto nemáme závěrečné hlasování k této věci. A nyní přicházíme k hlasování k návrhu úmluvy. On COP20. Jedná se o konferenci eh, OSN COP23. Budeme hlasovat o 27, kdo je pro proti, zdržel se někdo schváleno, 28, do je pro, proti, zdržel se někdo zamítnuto, 29, do je pro, proti, zdržel se někdo zamítnuto, 30, kdo je pro, proti, zdržel se někdo, ověříme to. Můžete hlasovat prosím elektronicky. Končím hlasování. Zamítnuto. 31. Kdo je pro? Proti. Zdržel se někdo zamítnuto. 33. Kdo je pro? Proti. Zdržel se někdo schváleno. 34. Kdo je pro? Proti. Zdržel se někdo schváleno. 35. Kdo je pro? Proti. Zdržel se někdo schváleno. 36. Kdo je pro? Proti. Zdržel se někdo zamítnuto 37, kdo je pro? Proti. Zdržel se někdo zamítnuto 38, kdo je pro? Proti. Zdržel se někdo zamítnuto 39, kdo je pro? Proti. Zdržel se někdo zamítnuto 40, kdo je pro? Proti. Zdržel se někdo schváleno 41, kdo je pro? Proti. Zdržel se někdo zamítnuto kompromis 1, kdo je pro? Proti. Zdržel se někdo? Schváleno. 48. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Schváleno. 49. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Schváleno. 50. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Schváleno. 52. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Zamítnuto. 51. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Zamítnuto. 54. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Schváleno. Kompromis 2. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Schváleno. 63. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Schváleno. 66. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Schváleno. Kompromis 3. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Schváleno. Návrh 55. Ve dvou částech první část. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Neviděla jsem, jak hlasuje EPP, takže ještě jednou první část, kdo je pro. Proti? Zdržel se někdo schváleno. Druhá část, kdo je pro. Proti? Zdržel se někdo zamítnuto. 65, první část, kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo schváleno? Návrh 72, kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo zamítnuto? 73, kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo schváleno? 74, kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo schváleno? 75, kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Zamítnuto 76. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Schváleno 77. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Schváleno 78. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Schváleno 79. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Schváleno 82. Pro proti, zdržel se někdo. Schváleno 81, kdo je pro, proti, zdržel se někdo. Zamítnuto 82, kdo je pro, proti, zdržel se někdo. Zamítnuto 83, kdo je pro, proti, zdržel se někdo. Schváleno 84, kdo je pro, proti, zdržel se někdo. Schváleno 85, kdo je pro, proti, zdržel se někdo. Zamítnuto 87, kdo je pro, Proti? Zdržel se někdo? Zamítnuto. 89. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Ověříme 89 elektronicky. Můžete hlasovat, prosím. Končím hlasování a návrh byl přijat. 90. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Schváleno. 91, kdo je pro? Proti. Zdržel se někdo? Zamítnuto. 92, kdo je pro? Proti. Zdržel se někdo? Zamítnuto. 93, kdo je pro? Proti. Zdržel se někdo? Zamítnuto. 94, kdo je pro? Proti. Zdržel se někdo? Zamítnuto. 95, kdo je pro? Proti. Zdržel se někdo? Schváleno. 96, kdo je pro? Proti. Zdržel se někdo? Zamítnuto. 97, kdo je pro? proti, zdržel se někdo zamítnuto, 98, kdo je pro, proti, zdržel se někdo schváleno, 99, kdo je pro, proti, zdržel se někdo zamítnuto, návrh 100, kdo je pro, proti, zdržel se někdo schváleno. 101, kdo je pro, proti, zdržel se někdo schváleno, 102, kdo je pro, proti, Zdržel se někdo zamítnuto? 103. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo zamítnuto? 104. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo zamítnuto? 105. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo schváleno? 64. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo zamítnuto? 106. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Zamítnuto 107. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Zamítnuto 108. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Zamítnuto 109. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Zamítnuto 110. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Zamítnuto 111. Kdo je pro? Proti? Zdržel se se někdo schváleno. 112, kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Myslím, že to bylo zamítnuto, ale 112 raději ověříme elektronicky. Můžete hlasovat, prosím. Končím hlasování. Zamítnuto. 113, kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo schváleno. 114, kdo je pro? Proti. Zdržel se někdo schváleno. 115, kdo je pro? Proti. Zdržel se někdo schváleno. 116, kdo je pro? Proti. Zdržel se někdo schváleno. Kompromis 4, kdo je pro? Proti. Zdržel se někdo schváleno. 124, kdo je pro? Proti. Zdržel se někdo schváleno. 128, kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Ověříme 128 elektronicky. Můžete hlasovat, prosím. Končím hlasování. Návrh byl zamítnut. Nyní 125. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Zamítnuto. 126. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Schváleno. 127. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo zamítnuto? 129. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo schváleno? 130. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo zamítnuto? 131. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo zamítnuto? 132. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo zamítnuto? 133. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo zamítnuto? 134. Kdo je pro? Proti. Zdržel se někdo zamítnuto? Kompromis 5. Kdo je pro? Proti. Zdržel se někdo schváleno? 140. Kdo je pro? Proti. Zdržel se někdo zamítnuto? 142. Kdo je pro? Proti. Zdržel se někdo schváleno? 143. Kdo je pro? Proti. Zdržel se někdo zamítnuto? 144, kdo je pro? Proti. Zdržel se někdo schváleno? 145, kdo je pro? Proti. Zdržel se někdo zamítnuto? 146, kdo je pro? Proti. Zdržel se někdo zamítnuto? 148, kdo je pro? Proti. Zdržel se někdo zamítnuto? 149, kdo je pro? Proti. Zdržel se někdo schváleno? 150, kdo je pro? proti, zdržel se někdo zamítnuto, 151, kdo je pro, proti, zdržel se někdo. Raději ověříme tento návrh elektronicky. Můžete hlasovat, prosím. Končím hlasování. Návrh byl přijat. Nyní 152. O tom budeme hlasovat jako o novém odstavci 24a. Nicméně, no, ptám se, kdo je pro? Kdo je pro 152? Jde o nový odstavec 24a. Kdo je tedy pro? Proti? Zdržel se někdo? Zamítnuto. Byl to pozměňovací návrh 152, o kterém jsme hlasovali v podobě nového odstavce 24a. Chcete něco změnit při hlasování? Bylo to jasné? Paní e, eh, Žeripiry, chcete něco říci? Já nic nechci měnit, ale chtěla bych eh, poukázat na to, třeba, že už to bylo vysvětleno, že jde o dodatek. Takže obsah zůstává v odstavci 24 a 24a je dodatek, který připomíná, že Evropská unie eh, podporuje udržitelné zemědělství. Byla bych ráda, aby eh, kolegové věděli, eh, zda to věděli, eh, protože někteří hlasovali proti. Možná jsme to měli už probrat předem. Děkuji. Já myslím, že to bylo jasné, že kolegové chtěli tímto způsobem hlasovat a ne, nezmění svůj postoj. Teď přejdeme k 153. Kdo je pro? proti? Zdržel se někdo zamítnuto? 155, kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo schváleno? 156, kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo schváleno? 157, kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo zamítnuto? 158, kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo zamítnuto? Kompromis 7, kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo schváleno? 160. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo zamítnuto? Chcete ověřit 160? Dobře, můžete hlasovat, prosím. Končím hlasování. Návrh byl přijat takže se omlouvám. 161 anebo 162. 162, kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Ještě jednou, 162, kdo je pro? Děkuji, proti? Zdržel se někdo schválenost? Nyní 163, kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo schváleno. 164, kdo je pro? Proti. Zdržel se někdo schváleno. 165, kdo je pro? Proti. Zdržel se někdo schváleno. 166, kdo je pro? Proti. Zdržel se někdo zamítnuto. 167, kdo je pro? Proti. Zdržel se někdo schváleno. 168, kdo je pro? proti, zdržel se někdo zamítnuto, 170, kdo je pro, proti, zdržel se někdo zamítnuto, 171, kdo je pro, proti, zdržel se někdo zamítnuto, kompromis 6, kdo je pro, proti, zdržel se někdo schváleno, 173, kdo je pro, proti, zdržel se někdo zamítnuto, 174, kdo je pro, proti, zdržel se někdo schváleno, 175, kdo je pro, proti, zdržel se někdo zamítnuto, 177, kdo je pro, proti, zdržel se někdo. Ověříme 177 elektronicky. Můžete hlasovat, prosím. Končím hlasování. Je nás stále méně, se zdá. Návrh byl zamítnut. 178, kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo zamítnuto? 179. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo zamítnuto? 180. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo zamítnuto? 181. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo schváleno? 182. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo schváleno? 183. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo zamítnuto? ITR 16 To je blok, ale s čím? Je to ITR 1 až 16, o kterém budeme hlasovat unblock. Kdo je pro? Proti? Stržel se někdo schváleno? Návrh 147, kdo je pro? Proti? Stržel se někdo schváleno? Navrh jedna, kdo je pro. Proti. Zdržel se někdo. Zamítnuto. Dvojka, kdo je pro. Proti. Zdržel se někdo. Zamítnuto. Blok eh, trojka, čtrnáctka, kdo je pro. Proti. Zdržel se někdo. Schváleno. Čtyřka, kdo je pro. Pět, proti. Zdržel se někdo. Schváleno. Pětka, kdo je pro. Proti. Zdržel se někdo. Schváleno. Šestka, kdo je pro proti, zdržel se někdo schváleno. 8, kdo je pro, proti, zdržel se někdo schváleno. 9, kdo je pro, proti, zdržel se někdo zamítnuto, 10, kdo je pro, proti, zdržel se někdo schváleno, 11, kdo je pro, proti, zdržel se někdo schváleno, 12, kdo je pro, proti, zdržel se někdo. Ještě jednou 12, kdo je pro, proti, Zdržel se někdo to 13. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo schváleno? 15. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo to 16. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Neviděla jsem Alde, takže ještě jednou 16. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Zamítnu to asi, ale raději ověříme 16 elektronicky. Můžete hlasovat, prosím, protože se nám tady trochu mění početní stavy. Tak, končím hlasování. Návrh byl zamítnut. 17. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Raději i sedmnáctku ověříme elektronicky, můžete hlasovat. Končím hlasování. Návrh byl zamítnut. 18, kdo je pro? Proti, zdržel se někdo schváleno. 20, kdo je pro? Proti, zdržel se někdo schváleno. 21, kdo je pro? Proti, zdržel se někdo schváleno. 23, kdo je pro? Proti, zdržel se někdo zamítnuto. 19, kdo je pro? Proti, Zdržel se někdo schváleno? 22, kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Ověříme 22 elektronicky. Můžete hlasovat, prosím. Paní předsedkyně se omlouvá, tak eh, zdá se, že 22 měla odpadnout, takže 24. Kdo je pro 24? Prosím, zvedněte ruku. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo zamítnuto 25, kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo schváleno 26, kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? Ověříme 26 elektronicky. Můžete hlasovat, prosím. Končím hlasování. Návrh byl zamítnut. Budeme ještě absolvovat závěrečné hlasování o celém usnesení a to elektronicky. Můžete hlasovat, prosím. Končím hlasování. Návrh byl přijat. Thank you very much. Děkuji vám mnohokrát. Další bod k hlasování je přijetí návrhu stanoviska k energetické náročnosti budov. Snažme se na to soustředit. Začínáme kompromisním návrhem. Kompromis 9. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijat. Pozměňovací návrh 159, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. 161 pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnut. 162 pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnut. 163 pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnut. 164 pro? proti, zdrželi se zamítnout. Kompromis 13 pro, proti, zdrželi se, přijat. Kompromis 12 pro, proti, zdrželi se, přijat. O pár stránek dál je posměňovací návrh 177 pro, proti, zdrželi se, zamítnout 178 pro, proti, zdrželi se, Zkontrolujeme 178. Elektronicky zahajuji hlasování. Zavírám hlasování. Je přijat. 179 pro, proti, zdrželi se. Ještě jednou 179, kdo je pro, proti, zdrželi se. Musíme to zkontrolovat elektronicky. Hlasujte, prosím. Končím hlasování. Je přijat. 180 pro, proti, zdrželi se. Přijat. 181 pro, proti, zdrželi se. Zamítnut. 182. Budeme o něm hlasovat? Kdo je pro? Proti, zdrželi se zamítnout. 183 pro, proti, zdrželi se zamítnout. Kompromis 14 pro, proti, zdrželi se přijat. Pozměňovací návrh 172, třetí část. Kdo je pro? Proti, zdrželi se, přijat. 189, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnut. 190, pro, proti, zdrželi se, přijat. 191 pro, proti, zdrželi se, zamítnout 192 pro, proti, zdrželi se zamítnout. Zkontrolujeme 192 elektronicky, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Je přijat. 193 pro, proti, zdrželi se, zamítnout 194 pro, proti, zdrželi se, přijat. Kompromis 16 pro, proti, zdrželi se, přijat. Kompromis 17 pro, proti, zdrželi se, přijat. Kompromis 18 pro, proti, zdrželi se, přijat. 199 pro, proti, zdrželi se, zamítnout. 200 pro, pro proti, zdrželi se, zamítnout. 201 pro, proti, zdrželi se, přijat. 202 pro, proti, zdrželi se, zamítnout. 204 pro, proti, zdrželi se, zamítnout. 205 pro, proti, zdrželi se, zamítnout. 206 pro, proti, zdrželi se. Zkontrolujeme to elektronicky. Končím hlasování a je přijat. 207 pro, proti, zdrželi se. Zkontrolujeme elektronicky 207, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Ano, je uzavřeno hlasování a je přijat. Někteří lidé nehlasují. 208 pro, proti, zdrželi se. Zkontrolujeme 208. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijat. 209 pro, proti, zdrželi se přijat. 8 s ústním pozměňovacím a ten odpadá. Hmm, to je ten ústní pozměňovací návrh. 210 pro, proti, zdrželi se přijat. 211 pro, pro a ten odpadá. 212 pro, proti, zdrželi se Zkontrolujeme elektronicky 212. Zahajuji hlasování, končím hlasování. Je zamítnut 213 pro, proti, zdrželi se, přijat. 215 pro, proti, zdrželi se. 215 pro, proti, zdrželi se, přijat. Kompromis 5. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijat. Chcete zkontrolovat kompromis 5? Samozřejmě. Zahajuji hlasování ohledně kompromisního návrhu 5. Končím hlasování. Zamítnut. No, to bude pozměňovacích návrhů. Blahopřeji. Děkuji, paní Dali. 214, je pro? Proti. Zdrželi se zamítnout. 226 pro. Proti. Zdrželi se zamítnout. 216 pro. Proti. Zdrželi se zamítnout. 218 pro, proti, zdrželi se, zamítnut. 218 druhá část pro, proti, zdrželi se, zamítnut. 230 pro, proti, zdrželi se, EPP, 230, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnout. 9 kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnut. 223 pro? Proti? Zdrželi se? Zkontrolujeme 223. Zahajuji hlasování. 223. Končím hlasování. Zamítnut. 217 pro, proti, zdrželi se přijat, 220 první část pro, ta odpadá, dobře. 219, to budeme hlasovat, tak odpadá. 221 první část, kde pro, proti, zdrželi se, přijata. 221 druhá část, pro, proti, zdrželi se, Zkontrolujeme druhou část 221. Druhá část. Dvěstě dvacet jedna. A bylo tam tolik dvojek, že jsem asi řekla dvojku na konci. Končím hlasování. 219 část 2. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. 222. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijata. 222. Druhá část. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnout. 222. První část odpadá. 224 odpadá. 225, kdo je pro? Proti, zdrželi se zamítnout. 227 pro, proti, zdrželi se zamítnout. 220, 216, druhá část, kdo je pro? Proti, zdrželi se zamítnuta. 218, třetí část, kdo je pro? Proti, zdrželi se zamítnuta. 222 třetí část. A ty jsou stejné, dobře. 231 odpadá nebo ne? Ne. 231, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnout. 232 pro, proti, zdrželi se zamítnout. 233 a 234 dohromady, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuty, 259 pro, proti, zdrželi se zamítnut, 260 pro, proti, zdrželi se zamítnut, 235 první část, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuta, 235 druhá část pro, proti, zdrželi se zamítnuta. 236 pro, proti, zdrželi se zamítnut. 237 pro, proti, zdrželi se zamítnut. Kompromis 6 pro, proti. Zkontrolujeme to elektronicky. Kompromis 6 kontrolujeme elektronicky. A končím hlasování. Je přijat. Děkuji. 250. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnut. 251 první část, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnut. 254 první část, pro, proti, zdrželi se, zamítnuta. 251 druhá část, pro, proti, zdrželi se, zamítnuta. 254 druhá část, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuta. 253 pro, proti, zdrželi se zamítnout, 255 pro, proti, zdrželi se zamítnout, 256 pro, proti, zdrželi se zamítnout. 257 pro, proti, zdrželi se zamítnout, 258 pro, proti, zdrželi se zamítnout, 261 pro, proti, zdrželi se. Zkontrolujeme 261, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Je zamítnut. Budeme tedy hlasovat dál. Tři pozměňovací návrhy 252, 262, 263 na jednu kde pro proti, zdrželi se zamítnuty, 264 pro, proti, zdrželi se zamítnut, 265 pro, proti, zdrželi se zamítnut, 266 pro, proti, zdrželi se přijat, 267 pro, proti, zdrželi se zamítnut, 268 a 69, to je pro, proti, zdrželi se. Zamítnuty 270 pro, proti, zdrželi se. Zamítnut 271 pro, proti, zdrželi se. Přijat 272 pro, proti, zdrželi se. Zamítnut kompromis 10 pro, proti, zdrželi se. Přijat 274 pro, proti, zdrželi se, přijat. Zkontrolujeme to. Raději zkontrolujeme 274. Trochu se mění většina. Končím hlasování. Přijat. 275, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijat. Kompromis 25 pro, proti, zdrželi se, přijat. 282 pro, proti, zdrželi se, zamítnu 283 pro, proti, zdrželi se, zamítnu 284 pro, proti, zdrželi se, zamítnu 285 pro, proti, zdrželi se, přijat. No, s kontrolem 285 zahajuji hlasování. A končím hlasování. Přijat. 286 pro, proti, zdrželi se zamítnout, 287 pro, proti, zdrželi se zamítnout, 288 pro, proti, zdrželi se přijat, 289 pro, proti, zdrželi se zamítnut, 290 pro, proti, zdrželi se zamítnut, 291 pro, proti, zdrželi se zamítnut, 292 pro, proti, zdrželi se zamítnut, 293 první část, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuta. 293 druhá část pro, proti, zdrželi se, přijata. 294 pro, proti, zdrželi se, přijat. 295 pro, proti, zdrželi se, zamítnut. 296 pro, proti, zdrželi se, přijat. 297 pro, proti, zdrželi se, přijat. 298 pro, proti, zdrželi se zamítnut. 299 pro, proti, zdrželi se přijat. 300. Kdo je pro? Proti, zdrželi se přijat. 301 pro, proti, zdrželi se zamítnut. 302 pro, proti, zdrželi se přijat. 303 pro, proti, zdrželi se zamítnut. 304 pro, proti, zdrželi se zamítnut. 305 pro, proti, zdrželi se přijat. 306 pro, proti, zdrželi se zamítnut. 307 pro, proti, zdrželi se přijat. 308 pro, proti, zdrželi se přijat. 309 pro, proti, zdrželi se, přijat. Kompromis 4 pro, proti, zdrželi se, přijat. 314 pro, proti, zdrželi se, zamítnut. 315 pro, proti, zdrželi se, zamítnut. 316 pro, proti, zdrželi se, zamítnut. 317 pro, proti, zdrželi se. Zkontrolujeme elektronické 317. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnut. 318 pro, proti, zdrželi se zamítnout, 319 pro, proti, zdrželi se přijat, 320 pro, a ten odpadá, 321 pro, proti, zdrželi se zamítnout, 322 pro, proti, zdrželi se přijat, 323 pro, proti, zdrželi se zamítnout, 324 pro, proti, zkontrolujeme to elektronicky, kontrolujeme 324, je zahájeno hlasování a končím hlasování a je přijat. 325 pro, proti, zdrželi se, přijat. Ne, ještě jednou. 325. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijat. 328. Pro? Proti? Zdrželi se zamítnout. 326 pro, proti, zdrželi se zamítnout. 327 pro, proti, zdrželi se přijat. 329 pro, proti, zdrželi se zamítnout. 330 pro, proti, zdrželi se. Zamítnu 331 pro, proti, zdrželi se. Zkontrolujeme 331. Hlasování zahájeno. Končím hlasování. Přijat. 332 kdo pro? Proti? Zdrželi se zamítnut. 333. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnut. 334. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijat. 14. 13 pro, proti, zdrželi se zamítnout, 14 pro, proti, zdrželi se zamítnout, 15 pro, proti, zdrželi se zamítnout, 16 pro, proti, zdrželi se, zamítnout. Kompromis 1 pro, proti, zdrželi se, přijat. 21 pro, proti, zdrželi se, zamítnout. 22 pro, proti, zdrželi se, přijat. 23 pro, proti, zdrželi se, zamítnout. 24 pro, proti, zdrželi se, zamítnout. 25 pro, proti, zdrželi se přijat. 26 pro, proti, zdrželi se zamítnout. 27 pro, proti, zdrželi se přijat. 28 pro, proti, zdrželi se zamítnout. 29 pro, proti, zdrželi se zamítnout. 30 pro, proti, zdrželi se zamítnout. 31 pro, proti, zdrželi se, zamítnut, 32 pro, proti, zdrželi se, zamítnut, 33 pro, proti, zdrželi se, zamítnut, 34 pro, proti, zdrželi se, zamítnut, 35 pro, proti, zdrželi se, zamítnut, 36 pro, proti, zdrželi se, zamítnut, 37 pro, proti, zdrželi se, zamítnut, 39 pro, proti, zdrželi se, zamítnut, 40 pro, proti, zdrželi se, přijat. Kompromis 2 pro, proti, zdrželi se, přijat. Kompromis 3 pro, proti, zdrželi se, přijat. 50 pro, proti, zdrželi se. S kontrolem 50. Zahajuji hlasování. A končím hlasování. Přijat. 51 pro. Proti. Zdrželi se. Přijat. Kompromis 11 pro. Proti. Zdrželi se. Přijat. Kompromis 20 pro. Proti. Zdrželi se. Přijat. Co jsem to řekla? Říká paní předsedkyně. Ano, je to 20. Kompromis 20. Pro, proti, zdrželi se. Přijat. Kompromis 19 eh, pro, proti, zdrželi se přijat. 60 pro, proti, zdrželi se přijat. 62 pro, proti, zdrželi se zamítnout. 64 pro, proti, zdrželi se. Aha, 63 taky. 63 pro, proti, zdrželi se, zamítnout. 64 pro, proti, zdrželi se, zamítnout. 65 pro, proti, zdrželi se, zamítnout. 67 pro, proti, zdrželi se, zamítnout. 68 pro, proti, zdrželi se, s kontrolem 68, zahajuji hlasování a Končím hlasování. Zamítnut. 71. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Ještě jednou. 71. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnout. 73. Pro? Proti? Zdrželi se přijat. Kompromis 23, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. 83, kdo je pro? A ještě ne. 76, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnut. 83 pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. 84 pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnut. 85 pro? Proti? Zdrželi se? Zkontrolujeme 85. Končím hlasování. Je přijat. Následuje pozměňovací návrh 87 pro. Proti. Zdrželi se přijat. 88 pro, proti, zdrželi se zamítnout, 89 pro, proti, zdrželi se zamítnout, 90 pro, proti, zdrželi se přijat, 91 pro, proti, zdrželi se zamítnout, 92 pro, proti, zdrželi se přijat, 93 pro, proti, zdrželi se zamítnout, 94 pro, proti, zdrželi se zamítnout, 95 pro, proti, zdrželi se zamítnut, 96 pro, proti, zdrželi se zamítnut, 97 pro, proti, zdrželi se zamítnut, 98 pro, proti, zdrželi se zamítnut, 99 pro, proti, zdrželi se zamítnut, 100 pro, proti, zdrželi se přijat, 101 pro, proti, zdrželi se zamítnut, 102 pro, proti, zdrželi se zamítnout. Kompromis 24 pro, proti, zdrželi se přijat. Kompromis 21 pro, proti, zdrželi se přijat. Pozměňovací návrh 105 pro, proti, zdrželi se zamítnout. 106 pro, proti, zdrželi se zamítnout. Kompromis 7 pro, proti, zdrželi se přijat. 116 pro, proti, zdrželi se, přijat. 117 pro, proti, zdrželi se, zamítnout. 118 pro, proti, zdrželi se, zamítnout. 119 pro, proti, zdrželi se. Myslím, že je přijat. Ale jestli chcete, zkontrolujeme to. Máme to zkontrolovat? Ne. Tak je přijat 120 pro, proti, zdrželi se, přijat. Kompromis 15 pro, proti, zdrželi se, přijat. 123 pro, proti, zdrželi se, přijat. 126 pro, proti, zdrželi se, zamítnout 100, 24 pro, proti, zdrželi se zamítnu se, 25 pro, proti, zdrželi se. Kdo je pro 125? Proti, zdrželi se, přijat. 127 pro, proti, zdrželi se, přijat. 128 pro, proti, zdrželi se, zamítnout. 129 pro, proti, zdrželi se přijat, 130 pro, proti, zdrželi se zamítnut, 131 pro, proti, zdrželi se zamítnut, 132 pro, proti, zdrželi se zamítnut, 133 pro, proti, zdrželi se zamítnut, 134 pro, proti, zdrželi se zamítnut, 135 pro, proti, zdrželi se zamítnout. 136 pro, proti, zdrželi se zamítnout. 137 pro, proti, zdrželi se zamítnout. 138 pro, proti, zdrželi se zamítnout. 139 pro, proti, zdrželi se zamítnout. 140 pro, proti, zdrželi se zamítnout. 141 pro, proti, zdrželi se zamítnout. Kompromis 8 pro, proti, zdrželi se přijat. 146 pro, proti, zdrželi se přijat. Kompromis 22 pro, proti, zdrželi se přijat. 148 pro, proti, zdrželi se přijat. 149 pro, proti, zdrželi se zamítnout 150 pro, Proti. Zdrželi se. Nevím, eh, co přesně chcete. 150. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Přijat. 151. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Zamítnout. 152 pro, proti, zdrželi se zamítnout, 153 pro, proti, zdrželi se, zamítnout. Závěrečné hlasování elektronicky o celém stanovisku. Zahajuji hlasování. The vote is closed. Končím hlasování. A text je přijat a já, já blahopřeji paní Jatemaki. Last vote of the moment. Last vote of the morning. A poslední hlasování dnešního dopoledne. se týká návrhu stanoviska k energetické účinnosti. Začneme kompromisním návrhem 1a. Kdo je pro? 1a. Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se? Ověříme. Zahajuji hlasování. Končím. Přijato. Kompromisní návrh 1b odpadá. Pozměňovací návrh 120. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. Kompromisní návrh 2a. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Ověříme. 2a. Zamítnuto. Ale vzhledem k tomu, že jde o kompromisní návrh, ověříme. Uzavírám hlasování. Přijato. 2b tím odpadá. Kompromisní návrh 3, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Ověříme. Kompromisní návrh 3. Zahajuji hlasování. Končím. Přijato. Kompromisní návrh 4. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. 165. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. 167 a 81. Kdo je pro? Proti? Zdržel se zamítnuto. Kompromisní návrh 5a. Kdo je pro? Proti? Zdržel se přijato. Kompromisní návrh A6. Kdo je pro? Proti? Kdo je pro kompromisní návrh A6? Děkuji, přijato. Kompromisní návrh A7. Kompromisní návrh 7. Kdo je pro? Proti? Zdržela se? Přijato. 186 pro, proti, zdržel se, přijato. Kompromisní návrh 8a, kdo je pro, proti, zdržel se, ověříme. Zahajuji. Končím. Přijato. Kompromisní návrh 9. Kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. Kompromisní návrh 205. Kdo je pro, proti, zdržel se, Alde, 205, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 206 pro, proti, zdržel se, přijato. 207 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 10a, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. Kompromisní návrh 11, kdo je pro, proti, zdržel se přijato. 223 a 63, kdo je pro, proti, zamítnuto. 12a, kdo je pro, proti, zdržel se. Ověříme, zahajuji hlasování. Končím zamítnuto. Kompromisní návrh 12b. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Ověříme 12b. Hlasování uzavřeno. Přijato. Budeme hlasovat o bloku. Pozměňovací návrh 30 nespadá pod tento kompromisní návrh. Kdo je pro? Kdo je pro? 30. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Ověříme. Paní Gines? Omlouvám se. Já jsem si myslela, že dávám pozor, ale asi ne. ne, ne nehlasovala jsem správně k pozměňovacímu návrhu 12b. Možná je příliš pozdě na to, abychom opakovali hlasování. Já jsem však hlasovala chybně a proto žádám, jestli bychom mohli hlasovat ještě jednou. Nebylo to o jeden hlas, takže já nejsem připravená rozhodnout v této věci. Jen o tom tedy chci informovat frakci. Možná, že hlasovala proti vám, nikdy nevíte. A nyní tedy pozměňovací návrh 30, ověříme. Končím hlasování. Přijato. Blok 225 až 227, kdo je pro, proti, zdržel se zamítnuto. Pozměňovací návrh 31. Kdo je pro? Proti? Držel se? Přijato. 228. Kdo je pro? Proti? Držel se? Zamítnuto. Kompromisní návrh 13. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Dvěstě čtyřicet jedna. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. 242 pro, proti, zdržel se přijato. A blok 244, 245, 247 a 249, kdo je pro, proti, zdržel se přijato. 248, 243, 246 a 250. Můžeme to hlasovat jako blok? Ne, s výjimkou 250. Takže 248, 243 a 246. Kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. 250. Kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 251. Kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. 252 pro, proti, zdržel se, přijato. 253 pro, proti, zdržel se, 253 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 38 pro, proti, zdržel se, přijato. 254 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 257 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 255 pro, proti, zdržel se, přijato. 256 pro, proti, zdržel se zamítnuto, 258 pro, proti, zdržel se zamítnuto, 259 pro, proti, zdržel se 259 pro, proti, zdržel se přijato, 260 pro, proti, zdržel se zamítnuto, 261 a 262 pro, proti, zdržel se Ten výsledek mi není jasný, budeme hlasovat znovu. Kdo je pro? Proti? zdržel se zamítnuto. 263, kdo je pro? proti, zdrželo se zamítnuto. 264 pro, proti, zdrželo se přijato. 266 pro, proti, zdrželo se zamítnuto. 267 pro, proti, zdrželo se zamítnuto. 268 pro, proti, zdržela se. Ověříme 268. Zahajuji hlasování. Končím. Přijato. 269, kdo je pro? Proti? Zdržel se. Přijato. 270 pro, proti, zdržel se přijato. 271 pro, proti, zdržel se zamítnuto. 273, 4, 5, 6, 7 až 9. Kdo je pro? Proti? Zdrželo se přijato. 278 pro, proti, zdrželo se přijato. 280 pro, proti, že přijato. 39 pro, proti, zdrželo se přijato. 40 pro, proti, zdrželo se přijato. 41 pro, proti. Ověříme. Zahajuji hlasování. Končím. Já přísahám, že jsem pořádně neviděla vaše ruce. Zamítnuto. 42 pro, proti zdržel se přijato, 43 pro, proti, zdržel se zamítnuto, 44 pro, proti, zdržel se zamítnuto. Ověříme u 44. Zahajuji hlasování, končím. Zamítnuto. 45 pro, proti, zdržel se zamítnuto, 48 pro, proti, zdržel se zamítnuto, Čtyřicet devět pro, proti, zdržela se přijato, 60 pro, proti, zdržel se zamítnuto, 61 pro, proti, zdržel se zamítnuto, 62 pro, proti, zdržel se, ověříme. Zahajuji hlasování. Končím. Zamítnuto. Kompromisní návrh 14a pro, proti, zdržel se přijato. 69 pro, proti, zdržel se přijato. 70 pro, proti, zdržel se zamítnuto. Kompromisní návrh 15 pro, proti, zdržel se přijato. 76 pro, proti, zdrželo se zamítnuto. Kompromisní návrh 16 pro, proti, zdrželo se přijato. Ale ještě se to ověříme. Zahajuji hlasování. Končím. Přijato. Pozměňovací návrh 80. Kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. 82 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 84 pro, proti, zdržel se, přijato. 86 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 87 pro, proti, zdržel se zamítnuto. Kompromisní návrh 17 pro, proti, zdržel se přijato. Návrh 8 pro, proti, zdržel se přijato. 91 pro, proti, zdržel se přijato. 9 pro, proti, zdržel se přijato. 92 pro, proti, zdržel se přijato. 95 pro, proti, zdržel se přijato. 96 pro, proti, zdržel se zamítnuto. Kompromisní návrh 18 pro, proti, zdržel se přijato. 103 pro, proti, zdržel se přijato. 104 pro, proti, zdržel se zamítnuto. 105 pro, proti, zdržel se zamítnuto, 106 pro, proti, zdržel se přijato, 12 pro, odpadá. Dobře. A konečné hlasování elektronicky zahajuji. uzavírám. Přijato. A tím končí naše hlasování. Děkuji. Let's continue with... Pojďme pokračovat. Máme lehké spoždění kvůli hlasování. Pojďme se tedy snažit být co nejefektivnější. Dalším bodem programu je debata o evropských sborech Solidarity. Budeme debatovat k návrhu stanoviska Spravodajkou je paní Forenza, která tady není, ale místo ní promluví paní Boylan. Bohužel není mikrofon. Omlouvám se. Děkuji, já jenom tedy přečtu připomínky paní Forenza. Omlouvám se, že asi nebudu mít možnost zůstat na celou debatu, ale eh, bude to zástupce sekretariátu paní Forenca. Takže Evropský Sbor Solidarity je novou evropskou iniciativou, která vytváří příležitosti pro mladé lidi ve věku 18 až 30 let, kteří se mohou přihlásit do dobrovolné práci na projektech ve prospěch společenství po celé Evropě. Solidarita je jedním ze základajících principů Evropské unie, umožňuje definovat evropský projekt a umožňuje také zvládat krizové situace. Při oslavách 60. výročí římské smlouvy Evropská rada, komise a parlament znovu zdůraznili, jak důležité je posilovat solidaritu a podporovat další rozvoj lidského rozměru. Spravodajka tedy argumentuje, že mladí lidé, kteří jsou zvláště postiženi hospodářskou krizí, by měli být podporováni v tom, aby se zapojovali do celé řady opatření zaměřených na zlepšení systému a politik v kontextu solidarity, protože to pomáhá posílit kulturu lidských práv, o které se Evropská unie opírá. Spravodajka tedy vítá prohlášení Evropské komise v tom smyslu, že přijme zvláštní opatření přístupu k mladým postiženým lidem, pokud je o umožnění přístupu k dobrovolných dobrovolným programům. Nicméně zároveň říká, že tyto dobrovolnické programy nemohou v žádném případě nahradit placenou práci či stáže upravené relevantní místní legislativou a zaměstnaneckými smlouvami. Solidarita nemůže záviset na vývoji pracovního trhu a proto by členské státy měly eh, dozírat nad situací a podobné případy řešit. Dobrovolnické programy také v žádné přípravě nemohou řešit problémy, které vznikly eh, v průběhu hospodářské krize v důsledku úsporných opatření. Stávající z Boulder Solidarity jsou tedy takovou náhražkou dosavadního dobrovolnického schématu, nicméně tedy eh, to, jak jsou formulovány jejich zodpovědnosti, hm, se trochu liší od toho původního kontextu. Spravodajka je toho názoru, že je důležité zajistit, aby aktivity, které byly které ještě probíhají v rámci původního programu, nebudou ohroženy tím, že dochází ke slučování obou programů. Více než 100 tisíc mladých lidí by mělo být tímto způsobem mobilizováno do roku 2020 na projektech, které se týkají výchovy, vzdělávání, zdravotní péče, dlouhodobé péče pro seniory, sociální integrace, ochrany životního prostředí a také tedy přijímání a integrace uprchlíků a prevence přírodních katastrof. Návrh komise se opírá o filozofii Evropské úmluvy základních lidských práv a lidských práv, ale je důležité zdůraznit také klást důraz na práva žen, LGBTQI a migrantských menšiv. Je třeba také mít na povědomí aspekt genderové rovnosti a také migrace. Všechny členské státy a také možná další přidružené státy na bázi bilaterálních dohod budou mít přístup do tohoto programu, ale je třeba si uvědomit, že nyní vlastně v Evropské unii se pohybují i lidé, kteří eh, nejsou držiteli pasu z žádné členské země. Je tedy důležité najít nějaký způsob, jak zaintegrovat i je tak aby pro ně bylo jednodušší získat povolení k pobytu ale a následně tedy mít možnost se zapojit. V té první fázi budou Evropské sbory Solidarity financovány a řízeny z osmi různých programů. Každý bude mít zvláštní, zvláštní cíle, rozpočet a pravidla. Erasmus, Asylum and Migration, program Evropa pro občany, Fond pro rozvoj venkova, Fond pro regionální rozvoj. Evropská komise navrhuje roz, celkový rozpočet eh, na úrovni 341,5 eh, milionu euro od eh, začátku roku 2018 do prosince 2020. Nicméně zpravodajka má obavy, že prostředky, které již v oblasti výzkumu a vzdělávání a kultury, například na program Erasmus+, budou tímto převedeny mm, právě do tohoto nového programu Evropských sborů Solidarity. Zkušenosti, které je možné získat na bázi programu Erasmus+, jsou neocenitelné z hlediska jejich kulturního dopadu a tento program také umožňuje zajistit vysokou úroveň vzdělání těch, kdo jsou zapojeni. Je tedy třeba, aby všichni sociální partneři a všechny, všichni členové společnosti byli zapojeni do toho, jakým způsobem program probíhá, je spravován a řízen, nikoli však způsobem, který by narušoval fungování civilní obrany. Dobrovolné zbroje sbory se také mohou zapojit do práce na odstraňování důsledků přírodních katastrof v pomoci obyvatelstvu. Děkuji. Thank you for your comprehensive. Děkuji, tak to bylo skutečně komplexní. Nyní místo pana Gambuse za EPP vystoupí pan Belet, prosím. Děkuji, Paní předsedkyně, pan Gambus se omlouvá, nemůže tady dnes být, protože máme zasedání naší frakce mimo Brusel. Takže já bych teď vystoupil za EPP. Předně chci říci, že děkujeme paní Forenza za odvedenou práci. Je to skutečně práce vynikající. Je tady celá řada věcí, s nimiž EPP souhlasí. Byť jsou zde záležitosti, kde se eh, zpravodajce vzdalujeme, k tomu předložíme pozměňovací návrhy. Tak za prvé jde o to, že pokud jde o pozměňovací návrhy paní Forenza, kde hovoří o tom, že bychom zavedli vazby na místní komunity a posílili vazby mezi místními a regionálními komunitami, tak tady chci říci všem kolegům, že se jedná o evropský program a nikoliv o program, který by se soustředil na místní úroveň a financování na místní úrovni. To není hlavním cílem Evropského zbo- dobrovolnického sboru, respektive Evropského sboru Solidarity, Jde o to, aby tisíce mladých lidí měli možnost najít inspiraci do budoucna pro svou práci, pro to, čemu se budou chtít ve svém profesním životě věnovat. celý sbor Solidarity musíme brát také v kontextu rostoucího nacionalismu v Evropě a proto by Evropa měla nabízet správné odpovědi a solidarita je základním pilířem Evropské unie. Takže zcela jistě bychom měli respektovat zásadu subsidiarity a pokud to bude potřeba jít ještě dále mm, eh, oslovit regionální úřady, ale přesto připomínám, že se jedná především o program evropský na podporu mládeže, takže a mladých lidí obecně, první věc. Druhá věc, tady zareaguji na to, co řekla paní Boylen jménem zpravodajky, že pokud jde o některé pozměňovací návrhy o migrantech a žadatelích o azyl, a to samozřejmě jednou z priorit Unie těmto migrantům a žadatelům o azyl pomoci a i v tomto případě respektovat solidaritu, tak přesto nejsme proto, abychom tam použili slovo particular, tedy zejména, a tím příliš zdůrazňovali tuto skupinu. Takže my navrhujeme, abychom ještě eh, tento pozměňovací návrh dále rozpracovali aby vyhovoval všem. A poslední věc, o které bych se chtěl zmínit, paní předsedkyně, se týká odůvodnění eh, Erasmus Plus není v naší kompetenci. My bychom se měli soustředit na program, jako je LIFE, a zajistit, aby z programu LIFE nebyly odčerpávány prostředky eh, na úkor eh, rozpočtu ve prospěch rozpočtu Evropského sboru Solidarity. A pak chci ještě říct, že jsou tady některé další pozměňovací návrhy, které jsou spíše technické povahy a které se chystáme předložit. Obecně stínový zpravodaj Gambu se eh, chce nadále spolupracovat s paní zpravodajkou i dalšími stínovými zpravodaji, aby v příštích týdnech dosáhli dohody a dalšího zlepšení tohoto stanoviska. Děkuji. Děkuji. Nyní paní Kadenbach, prosím. Děkuji. Děkuji také paní zpravodajce, paní Forence. V některých oblastech SAD chce podpořit některé výhrady, které tu padly, například v oblasti financování, tady už tady o tom hovořili, je to samozřejmě dobré, že zavádíme novou, vlastně takovou koncepci, tedy ty sbory solidarity, nicméně tedy eh, ten způsob, jaký mají být financovány v nás, budí obavy, že možná prostředky budou vynakládány příliš lehkomyslně. A proto je také důležité ujistit se, že tady ty pro takové prostředky nebudou odnímány programům, které již úspěšně běží a které se v minulosti osvědčily, například na pomoci eh, mladistvím. A I když to tedy není vyloženě naše kompetence, bylo by asi správné, abychom eh, jasně hovořili o tom, že program Erasmus Plus byl právě posílen o dalších 50 milionů euro a že tyto by tedy rozhodně neměly nějakým způsobem odtéct na tento nový projekt Sboru Solidarity. Za druhé, pokud je o cíle v oblasti zdravotnictví, víme, že tedy vzdělání a odborná příprava a zdravotnictví spolu úzce souvisí. My nechceme, aby ty programy, které v této oblasti již běží, tedy byly zaměřeny jen, na, jen ve prospěch určité skupiny obyvatel. Už teď tedy vzniká takové nebezpečí, že eh, tedy budou připravováni vlastně uchazeči o práci na velmi specifickém segmentu trhu práce. A eh, není možné, abychom se spolehli na to, že než budou tito vyškoleni, jejich práci převezmou dobrovolníci. Tady je tedy eh, důležité být velmi opatrný. Nemůžeme jaksi nutit mladé lidi k tomu, aby eh, vlastně nahrazovali určité mezery a tím zneužívat ten eh, vlastně od počátku dobrý koncept. A jinak já se těším na další spolupráci. Děkuji. Za ALDE a za EKR se nikdo nehlásí, ani za zelené. Takže nyní paní Dornáno, prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Chci poděkovat eh, také za práci našim kolegům. Je potřeba, abychom si schválili tento humanitární návrh, ale pozor, abychom neu Mm, neschválili toto opatření jako věc, která by měla maskovat nezaměstnanost lidí. Samozřejmě každá aktivita je lepší než nic, ale nejde v tomto případě o profesní školení, rekvalifikaci nebo eh, o cestu k zaměstnanosti. Některé firmy ve skutečnosti zneužívají různých nejistých smluv eh, místo toho, aby nabídly důstojné zaměstnání. Takže tady se komise pouští do velice nebezpečné oblasti a je třeba zajistit, aby eh, Evropský sbor Solidarity nebyl zneužíván také, aby nedošlo k odčerpávání prostředků z Erasmu+, eh, což je program, který jednoznačně přispívá ke vzdělávání mladé generace. Dále chci říci, že je potřeba, aby byla tedy nalezena rozpočtová dohoda a a aby program byl eh, omezen na státní příslušníky členských eh, států. Myslím, že by to nebylo vhodné za současné politické eh, situace, takže doufejme, že toto v součást, jako součást programu neprojde. Děkuji. Nyní pan Kaputo, prosím. Ano, děkuji. Paní předsedkyně, když se vezmeme, co se teď děje v Evropě, tak si myslím, že je skutečně na čase, abychom začali hovořit o solidaritě. Tento materiál je dobrým východiskem. Pokud je o právní rámec pro Evropský spor solidarity, tak eh, si myslím, že nám pomůže vyřešit eh, obtížnou sociální situaci, zejména mladých lidí, tím, že jim umožníme posílit eh, Eh, sociální a občanské povědomí. Samozřejmě, že potřebujeme, aby mladí lidé byli také to možná nejvzdělanější, nejkvalifikovanější a poslední roky eh, ukazují, že úroveň know-how klesá a tak nesmíme dopustit, aby Evropský sbor Solidarity byl zneužíván jako náhrada pro řádné zaměstnání. Naopak měla by to být pouze určitá možnost, jak se seznámit se vstupem na trh práce. Je třeba zajistit, aby tato služba byla dostatečně eh, kvalitní a splnila svůj účel. Tento program může být samozřejmě i velice cený pro eh, nezaměstnané, ale musíme se této příležitosti chopit správně, jinak tedy souhlasím s paní zpravodajkou, paní Forence, že nám jde o to podpořit eh, také zapojení sociálních partnerů a občanské společnosti do monitorování a dohledu nad fungováním tohoto programu musíme reagovat na skutečné potřeby společnosti a mají zásadní úlohu pro eh, vzdělávání dobrovolníků. Děkuji. Děkuji vám mnohokrát, paní Řahalová. Um, uh, good uh, morning, uh, Dobrý den jménem komise bych chtěla poděkovat vašemu výboru za zmíněné příspěvky a chci poděkovat také za předložené pozměňovací návrhy. Máme několik málo poznámek, pokud dovolíte, paní předsedkyně. Zejména první věc, která se týká pozměňovacího návrhu číslo 18, který se týká kvalitativních a podporných opatření, kde se objevil nový text, Vy v něm hovoříte o tom, že kvalitativní a podporná opatření v případě zásadního narušení nebo nějakých ekologických havárií způsobených přírodními pohromami či vzniklými v důsledku klimatických změn, tak eh, zde bych chtěla upozornit váš výbor na to, že kvalita a podpůrná opatření budou horizontální součástí předkládané iniciativy a podrobně jsou rozpracovány v článku 8 návrhu nařízení. Jinými slovy, nebudeme se omezovat pouze na některé okruhy, na některé činnosti, budou to obecně činnosti, které se budou poskytovat průběžně spadat sem budou i například eh, online jazyková podpora, školení a tak dále. Takže to je vyjádření k tomu eh, pozměňovacímu návrhu 18. Teď bych chtěla přejít k návrhu pozměňovacího návrhu 26. Ten eh, se týká článku 16 odstavce 3 a jde o pravidelné přeskoumávání značky kvality. Váš výbor žádá, aby tam eh, byl pro ten přeskum stanoven konkrétní časový rámec. My k tomu chceme říci, že přehodnocení bude vycházet z průběžného monitorování a nebude se tedy jednat eh, pouze o posouzení které by probíhalo jenom v nějakou jednu jedinou konkrétní dobu. A pokud jde o trvání navrhovaného programu, eh, navrhují se tři roky. A právě proto je eh, to pravidelné podávání zpráv tak důležité teď, pokud jde o pozměňovací návrh číslo 27, ten se týká rovněž článku 13, ale tentokrát odstavce 5, kdy původní návrh textu nařízení stanoví, že značka kvality Evropského sboru Solidarity nevede automaticky k financování z prostředků pro Evropský sbor Solidarity. Váš pozměňovací návrh vyškrtl eh, to slovko not tedy nevede a uvádí, že by měl vést. Já zde chci vysvětlit, že značka kvality bude určitým osvědčením pro organizace, které se budou chtít zapojit do činnosti Evropského sboru Solidarity ale při tom vydávání osvědčení se bude posuzovat jejich schopnost eh, poskytovat takové činnosti, ale neznamená to, že se budou hodnotit konkrétní projekty při posuzování žádostí o financování, které se budou podávat později. Takže to, že někdo drží značku kvality, automaticky neznamená, že následně dostane financování z evropských prostředků. Takže to je, pokud jde o pozměňovací návrh 27 a nyní se chci vyjádřit k návrhu 29. Zde jde o prováděcí akty a aktiv přenesené pravomoci. Chtěla bych zde říci, že komise ví o problému, který se týká eh, toho sporu při využívání prováděcích či delegovaných aktů. Víme, jaký je postoj Evropského parlamentu k této věci, ale vzhledem k tomu, že se jedná o horizontální záležitost, která jde nad rámec působnosti tohoto návrhu nařízení a tohoto stanoviska, bych se k tomu v tuto chvíli nevyjadřovala a doufám, že to budeme moci vyřešit v jiném kontextu. A to je ode mě vše. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji. Já už jenom připomenu, že termín pro pozměňovací návrhy je 13. září v 11 hodin dopoledne. Hlasovat ve výboru budeme 19. října. Tím uzavírám tento bod na programu jednání. Our next item is, uh... Dalším bodem je opět stanovisko, tentokrát se týká zprávy o postupu provádění Evropské strategie pro pomoc osobám se zdravotním postižením. Tady je eh, zpravodajkou paní Childers, takže vám rovnou předávám slovo. Děkuji. Paní předsedkyně, Vážení kolegové, jak víte, tak eh, připravujeme implementaci umluvy OSN o právech osob se se zdravotním přistoupeň, eh, postižením a vzhledem tomu, že Evropská unie už přistoupila k této eh, umluvě to v roce 2010, byl to velice důležitý okamžik a jde nám o to, abychom zajistili důstojnost pro všechny naše občany, ale to neznamená, že stačí zajistit Eh, přistoupení k této úmluvě je potřeba zajistit rovné zacházení, rovný přístup eh, eh, v rámci celé společnosti, ale stále je tady, jsou tady tisícovky lidí, kteří narážejí na problémy při prosazování svých základních práv. Asi si vzpomenete, že první zprávu připravila komise před třemi lety, pak ehm, jsme o tom hovořili v Evropském parlamentu, následovalo zveřejnění postřehu výboru CRPD o prováděcí zprávě eh, komise a my jsme na to jako Evropská unie museli reagovat. Evropský parlament k tomu vydal také svůj postoj a my jsme v něm řekli, že eh, jsme znepokojeni, pokud jde o kvalitu zdravotní péče pro osoby se zdravotním postižením a přístup k této péči. Zdravotní postižení totiž stále eh, příliš souvisí s nedostatečnou zdravotní péčí a vyšší nemocností. A proto bych na toto chtěla znovu jménem našeho výboru poukázat eh, právě teď, když hovoříme o provádění Evropské strategie pro pomoc osobám se zdravotním postižením do roku 2020. Je třeba, abychom naplnili své povinnosti a závazky podle úmluvy OSN o právech osob se zdravotním postižením. Většina z nás se shodne na tom, že přístup ke kvalitní a dostupné zdravotní péči je základním lidským právem, stejně jako ochrana před diskriminací. Dodržování určitých zdravotnických modelů a našich politik Ehm, bohužel tyto politiky nejsou vždy eh, dostatečnou garancí eh, rovného přístupu pro všechny naše občany, včetně těch se zdravotním postižením, ale pokud jde o konkrétní aspekty poskytování zdravotní péče a prevence, tak eh, často chybí dostatečné školení, kvalifikace mm, příslušných pracovníků. Pokud jde o samotné osoby se zdravotním postižením a další občany, řada z nich naráží na problémy s nedostatečně financovanou zdravotní péčí, což vede ke zhoršení jejich zdravotních podmínek. Je potřeba, abychom řešili tuto věc jako horizontální eh, záležitost. Co se týče příspěvku EU k eh, národním systémům, tak eh, vidíme, že panuje malé povědomí eh, o tom, že existují také práva na čerpání eh, zdravotní péče přeshraničně a to vidíme zejména u pacientů se zdravotním postižením. Velice málo z nich eh, o této možnosti ví. Evropská referenční síť by tedy měla být využívána proto, aby byla poskytována těmto lidem specializovaná zdravotní péče, aby se to neomezovalo jenom na určitá vzácná onemocnění. Je potřeba pomoci eh, i zdravotním poskytovatelům eh, překonat eh, stávající překážky. Já bych chtěla také poukázat na otázku genderové problematiky a diskriminace na práva nezletilých a mladistvých. Těším se na další spolupráci se stínovými zpravodaji a doufám, že se nám podaří překonat překážky, které vedou k k plnému prosazování eh, práv osob s zdravotním postižením. Děkuji. Děkuji, paní Childers. A nyní stěnoví zpravodajové. Nyní pan Molulu. Sí, grazie, presidente. Děkuji vám, paní předsedkyně. Chci poblahopřát paní zpravodajce chci poblahopřát jak k odvedené práci, tak k této myšlence. Kolega Patričel mě požádal, abych eh, ocenil úsilí paní zpravodajky a zaměřil se konkrétně na eh, to, jaké nástroje mají k dispozici osoby eh, s tímto druhem obtíží a jak zaručit, že budou schopni se plně účastnit života a ekonomiky v EU. V průběhu uplatňování této strategie se plnilo všech osm cílů. To je přístupnost, vzdělávání, rovnost, eh, příprava na eh, práci a sociální ochrana, eh, také vnější vztahy. A tímto způsobem jsme jako Evropská unie se snažili prosazovat tento text OSN o osobách se s postižením. Na základě dobrovolné práce v členských státech už jsme měli eh, příležitost eh, mnohé učinit, nicméně je zapotřebí vykonat více k tomu, abychom eh, rozbili překážky jak technologické, tak kulturní i fyzické v Evropské unii. Třeba, že Evropská unie například prostřednictvím směrnice pro přeshraniční zdravotní péči a dalšími texty, eh, také akčním plánem, přispívá k zašlenění osob s postižením. Ještě stále je zapotřebí mnohé vykonat i prostřednictvím legislativní činnosti a také zejména prostřednictvím financování ze strany členských států. Bude narůstat počet osob s postižením, o Očekává se, že to bude zhruba 120 milionů lidí, kteří eh, budou mít v roce 2020 eh, eh, různou diagnozu, která povede k, mm, k těm k uznání těchto postižení a proto musíme bránit veškerým omezením, které buď brání nebo omezují těmto osobám, aby se plně účastnili života ve společnosti a účasti na ekonomice. A to proto, aby mohli žít co možná nejvíce samostatně jako aktivní členové naší společnosti s rovnými právy. E, proto musíme zachovávat e, a podněcovat e, to, aby osoby s postižením byly chápány jako osoby s rovnými právy a aby jim tato práva byla eh, uznávána, aby je mohli vykonávat. A do vyjednávání bychom mohli skončit, vzhledem k tomu, že se dá velice ambiciozní obsah, eh, až budeme mít také všechny poznatky o eh, práci, o světě zaměstnání. Děkuji, pan Gerik. Já jsem velmi vděčen za to, že i na půdě tohoto výboru můžeme řešit strategii pro pomoc osobám se zdravotním postižením, protože potřebujeme celoevropský přístup. Eh, v časech internetu vidíme, že internet nezná žádné pozemní hranice a přesto v praxi to přesně takhle funguje. Ne, tedy vše je opravdu volně přístupné. A proto potřebujeme rámcové evropské podmínky. Například pokud jde o volný pohyb osob, to je jeden ze základních principů Evropské unie. A ta takzvaná Disability Card už byla, eh, je projekt, který již byl spuštěn v některých členských státech a který by měl umožnit osobám s mm, leh jednodušší pohyb Evropou. Proto potřebujeme evropskou strategii, určitý evropský rámec a já děkuji paní zpravodajce, paní Helge Stevens, která zmínila, která jsem pozvala lidi z celé Evropy do parlamentu a já si myslím, že existuje tedy eh, ta iniciativa na jenom sjednocení znakového jazyka na jeden relevantní znakový jazyk a to vlastně tedy tak trošku zrcadlí tu situaci. Tady máme různé jazyky a přesto si rozumíme. Příprava stanoviska se vyžádala konzultace s celou řadou expertů, já tedy spolupracuji i eh, s výborem, který se zabývá touto problematikou a já myslím, že když zohledníme závěry expertů, můžeme ještě mnohé zlepšit. Děkuji. No, Děkuji, pan Dorvalc. Děkuji vám, paní předsedkyně. Nejdříve bych eh, chtěl poděkovat paní zpravodajce za vynikající práci. Pro mne se jedná o téma, eh, kterým jsem se zabýval již po mnoho let, eh, protože jsem ve Finsku byl eh, předsedou Organizace pro osoby s postižením. A lidé, kteří se zabývají touto činností, často mývají velice osobní důvody. Já teď nebudu diskutovat o detailech, ale je to prostě eh, realita, kterou můžeme sledovat eh, eh, všude. Takže nás čeká hodně práce, protože máme nedostatečnou diagnozu, nedostatečný vzdělávací a školící systém kvůli těm tedy nedostatečným diagnozám. A osoby, které mají postižení, tedy nemohou využít patřičně ty dovednosti, které mají. Neboli eh, společnost je špatně využívá, protože jim neposkytne příležitost eh, využít ty schopnosti a dovednosti, které mají a které normálně se využívají. Já tím nechci zabývat, zabírat příliš mnoho času, Velice mne těší, že se mohu této práce účastnit a velice rád přispěji. Aby byl tak co nejlepší, je to dobrý začátek, děkuji. Výborně. To je výborný startovní bod. Děkuji, pane Torvalci. Pan, pan Týle? Yes, thanks very much. Děkuji vám mnohokrát, paní předsedkyně. Také bych chtěl poděkovat paní Chadders za její hluboký vhled a chválihodné návrhy v tomto stanovisku. Žádá především multidisciplinární a specialist, specializovanou zdravotní péči. Napo, žádá o to, abychom se dívali v našich politikách zaměřených na osoby s potěžením z humanního hlediska a abychom aktualizovali situaci, eh, zejména co se týče využití směrnice pro přeshraniční zdravotní péči. A tímto budeme eh, pomáhat tomu, aby osoby, osoby s potěžením eh, mohly využívat zdravotní péči v jednotlivých členských státech. Ovšem, oni s tím teď mají potíže kvůli dodatečným zdravotním výdajům je zapotřebí za tímto eh, účelem také eh, zhodnocovat umluvu o právech osob s postižením tak, aby měli kvalitní a mm, cenově dosažitelnou zdravotní péči, protože to je jejich právo jako evropských občanů. A měli by mít přístup eh, k péči těch nejvyšších standardů bez diskriminace na základě postižení, protože to je zcela základní věc. Miliony osob s postižením stále ještě eh, se setkávají s přetrvávajícími bariérami, které ji brání k tomu, aby, při, aby se dostali ke, ke zdravotním službám. Miliony osob s postižením nadále mají tyto eh, potíže. Je to nedostatek dostupné informace o zdravotní péči, na kterou mají nárok, diskriminační zacházení ze strany soukromých eh, pojišťovacích společností zdravotních a eh, také, také někdy čelí nízké kvalitě péče. Musíme uznat hluboce negativní dopad, který to má na osoby i na osoby s postižením, eh, eh, které by jinak mohly žít VC integrované do eh, společnosti, být aktivnější. My chceme jednotnou jednu Evropu, ale potřebujeme k tomu poskytovat rovná práva všem osobám, na, které mají různé, různou schopnost mobility například. A tato dostupnost péče je tedy zcela zásadní pro to, aby se mohli eh, života v EU a ekonomického života účastnit. Jak bylo eh, již zúrazněno, je to také součástí eh, našich kompetencí a je to také prací komise, tedy zapotřebí vést informační kampaně a postupovat tak, aby informace byly dostupné v dostupném formátu. I health služby musí být také plně dostupné a Eh, musí být eh, bezpečné pro osoby s postižením i jejich rodiny, protože eh, postižení se netýká jen těch osob s postižením, ale i jejich rodinných příslušníků. Potřebujeme tedy srovnat pravidla, která se týkají genderu, sexuální orientace, vyrovnat eh, práva, také otázky sexuálních reprodukčních práv řešit, protože to je zásadní pro mnoho mužů a žen, které mají postižení. Informované, informovaný souhlas s užíváním eh, antikoncepce by měl podporovat ženy s postižením ve jejich svobodě eh, rozhodnutí a sebeurčení v sexuálním a reprodukčním životě. A také bych chtěl zdůraznit, že úspory zaměřené na eh, škrty v rozpočtu zdravotních služeb a podobných eh, servisů eh, zásadním způsobem ohrozily a snížily kvalitu života osob s postižením. Potřebujeme zlikvidovat tyto bariéry v účasti osob s postižením, aby naše společnost byla skutečně inkluzivní. Musíme toho dosáhnout. Společně s Plančetou se budu těšit na spolupráci, budu připravovat eh, pozměňovací návrhy tak, aby ten text byl co nejlepší. Děkuji, paní Donano. Děkuji vám, paní předsedkyně. Také chci poděkovat paní zpravodajce za její práci. Dovolte mi, abych eh, něco poznamenala k tomuto tématu postižení, kterým je drahé, a to kvůli obavám a obtížím, které prožívají lidé s postižením. Každodenně je mi líto, že bohužel v tomto textu eh, chybí určitá ambice a zejména pragmatismus. Jedná se o osoby eh, s postižením, které potřebují konkrétní eh, akty. Jde o to, aby se aplikovaly již legislativní texty, které jsou zaměřeny například na přístupnost veřejných budov, kromě jiného. Eh, také je zapotřebí finančního příspěvku k tomu, aby mohli zlepšit svou osobní eh, situaci. Jsou mm, obyť určité diskriminace, ale k tomu, abychom tomu čelili, potřebujeme konkrétní činnost. Nová technologie, proč bychom tedy nepodtrhli rozvíjení právě těch eh, nástrojů, eh, které by jim, eh, osobám s postižením, pomohly se vyrovnat s postižením v každodenním životě. Je zapotřebí podporovat postižené děti a učinit všechno, aby jim bylo zajištěno, že budou zařazeny do škol i, po 13 letech věku, protože je stále více takových struktur, a také je zapotřebí, aby ve strukturách, kde, eh, kde jsou eh, postiženi, aby tam bylo dostatek zdravotního personálu, aby tam byli patřiční lékaři specializovaní. Je nutné také, abychom uznali um, úlohu eh, pečovatelů a pomocníků abychom jim takto pomáhali v jejich eh, poslání. V případě dysfunkce eh, struktur neboli tedy špatného zacházení s postiženými je zapotřebí, aby jednali jak místní, tak státní orgány. Eh, například osoby s postižením mají právo na přístup ke vzdělávání a k práci a proto musíme nadále podněcovat podniky k tomu, aby přijímali Eh, postižené a pokud tak nebudou činit, tak eh, aby jim za to hrozily sankce. Eh, také je zapotřebí různým způsobem pomáhat k rozvoji postižených osob, revalorizovat zdroje, které jsou zaměřené na osoby s postižením, tak, aby nebyly odsouzeny žít na hranici chudoby, což je nepřijatelné. Děkuji. Začnu tím, že poděkuji zpravodajce, protože upozorňuje na aktuální problémy, například pokud jde o eh, obtíže s přístup, přístupu k multidisciplinární péči a také pokud jde o práva, které eh, evropská legislativa přiznává osobám s postižením. Znamená to totiž, že i dnes vlastně tuto situaci řešíme jen neuspokojivě, ačkoliv již od roku 2010 existuje Evropská strategie pro přístup k osobám s postižením. Skutečno je taková, že osoby s postižením by měly mít přístup k co nejlepší zdravotní péče a měli také možnost si rozhodnout s kým, kde a jak chtějí žít. A tady chci zdůraznit důležitost samostatného bydlení. A jen to umožňuje stát se součástí e, komunity a naučit se žít nezávisle, což je naprosto zásadní pro odstranění překážek pro každodenní život osob s postižením. Proto podporujeme zavádění schémat, které umožňují osobám s postižením samostatný život za pomoci zvláštních asistentů. Tady je tedy třeba přicházet se solidními opatřeními, které eh, umožní osobám s postižením adekvátní a přiměřeně nezávislý samostatný život. Evropské fondy mají možnost přispět k hladkému přechodu z institucionální péče k samostatnému životu. A tady si myslím, že evropské investice a prostředky by měly být vynakládány právě za tímto účelem a měli bychom apelovat na komisi a členské fondy tak, aby tedy prostředky nevykládaly na institucionální péči, ale do projektů a záměrů, které podporují samostatný nezávislý život pro osoby s postižením v rámci našich komunit. Jen tak mohou naplnit eh, svůj potenciál, jen tak není jejich život nežádoucím způsobem omezen. Já k tomu předložím pozměňovací návrhy. Děkuji za pozornost. Děkuji a nyní pan Kaputo. Děkuji vám, paní předsedkyně. Otázka postižení je velice komplexní téma. Eh, Tato strategie Eh, se stává z mnoha aspektů a my musíme mít na mysli jak stanovisko Envy, tak eh, i um, další aspekty, které těžko lze oddělit, protože se tu jedná o celou řadu různých problematik, které spolu souvisejí. Těch aspektů společných je mnoho. Ve všech eh, Eh, různých eh, osmi aspektech eh, se musíme snažit tedy dobře propracovat tento text. Myslím, že ekonomická krize také hodně postihla právě rodiny osob s postižením. Na to nesmíme zapomínat, protože osoby s postižením potřebují zvláštní péči, a nedostatek patřičné sociální péče eh, následně vyžaduje další energii od eh, rodinného kruhu. Nebudu opakovat to, co eh, říkala paní zpravodajka, ale chtěl bych, chtěl bych připomenout již dosažené úsilí. Například je to směrnice o přístupnosti webu a nebo návrh eh, otázku, eh, otá, návrh toho, jak řešit eh, přístup postižených osob k různým činnostem v Evropské unii. Narůstá počet postižených v Evropské unii a jejich zaměstnanost nicméně zůstává mnohem nižší, než je počet postižených osob v nepostižené populaci. Mnoho eh, osob s mm, postižením eh, se ocitá v ohrožení chudobou a ten sociální systém, který je eh, chrání a, a, a pečuje o nich, je v podstatě jejich rodinná struktura. Tak to často bývá my v, eh, v legislativě musíme přemýšlet také o tom, co se stane, až tyto osoby jednou třeba zůstanou sami, bez rodinného kruhu. Především musíme mít eh, na paměti rovnost, rovnost práv, tak aby všichni měli stejné příležitosti, nehledě na eh, své osobní situaci postižení. A je tu také povinnost abychom stanovili určitý směr a v tom smyslu také budu předkládat pozměňovací návrhy. Thank you very much. Děkuji. A nyní zástupce komise. Dobré ráno. Dovolte mi na úvod poděkovat za všechny, za všechny doporučení a náměty, které tu padly. protože tyto jsou velice užitečné pro implementaci Evropské strategie pro přístup k osobám s postižením. Víte, že nám jde o to, jak do praxe převést ustanovení umluvy OSN o právech osob s postižením. Jde také o jednu z oblastí, která je nedílnou součástí naší strategie. Je třeba k tomu přistoupit správným způsobem, tak aby se osoby s postižením mohly zapojit do plnohodnotného života v rámci svých komunit a aby měly možnost nalézt zaměstnání. Nám jde o sladění stávajících eh, právních nástrojů, například eh, směrnice o přeshraničním poskytování zdravotní péče a mohu říci, že údaje, které jsme schromáždili, ukazují na to, že osoby s postižením jsou v tomto ohledu znevýhodněné a že je tedy třeba tuto situaci zlepšit. Ehm, my jsme již ehm, některá opatření přijali, zvláště chci říci, eh, jakou radost mám z toho, že i vy připisujete důležitost eh, zjednodušení přístupu. A to v celé řadě oblastí je také dobré vidět, že podporujete tuto myšlenku. Je to pro nás velice pouzbudivé, děkuji a těšíme se na finální znění tohoto stanoviska. Děkuji. Já chci poděkovat všem, za jejich příspěvek a byla to velice zajímavá debata. Já myslím, že se všichni shodneme téměř na všem. A já se těším na další spolupráci se zpravodaji a dalšími. Jenom chci všem připomenout, že problematice integrace obecně v Evropě eh, jsme se věnovali velice usilovně, téměř obsesivně, ať už jde o finanční sektor a podobně. A já si myslím, že integrace zahrnuje i tedy to zapojení do posud víceméně vystrkovaných osob s postižením. A ne, nestačí tedy hovořit pouze o integraci přeshraniční, je třeba hovořit o integraci na té úplně základní úrovni tam, kde tedy právě tento typ osob bývá velmi často vyloučen. Děkuji. A dovolte mi připomenout hultu pro předkládání pozměňovacích návrhů. Je to poledne 12. září a hlasovat budeme a stejný den. Tím tedy končím debatu k tomuto bodu programu a dostávám se k poslednímu bodu programu a to je návrh stanoviska o úloze evropských regionů a měst při implementaci eh, závěrů dohody COP21. Spravodaj, spravodajem je pan Parnie. Máte slovo. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Vážené kolegyně a kolegové, jak víte, pařížská dohoda z prosince 2015 uznává úlohu regionů a obcí v boji proti klimatickým změnám. Článek 7 této pařížské dohody vybízí města, obce a regiony k tomu, aby podnikly činnosti zaměřené na snižování skleníkových plynů a aby podporovaly regionální a mezinárodní spolupráci. A jako autor stanoviska jsem zvažoval úlohu regionů a jejich představitelů a představitelů místní zprávy v rámci právě tohoto hodnocení zaměřeného na to, jak realizovat pařížskou dohodu COP21 ohledně klimatických změn. Tak, abychom umožnili především eh, to, že už eh, Eh, jak obce, tak eh, regiony prokázaly svou eh, snahu a iniciativu v této oblasti, tak aby takto mohli postupovat dál a chránit klima. Také bych chtěl přivítat začátek iniciativy zaměřené na dohodu starostů, na nedop Mm, nedopustit, aby se zvýšila teplota o víc než 2 stupně, tady takzvanou eh, pod 2 stupně. A eh, také na spolupráci eh, na plnění rámce OSN v oblasti klimatických změn. A je zapotřebí po odminutí ze strany Donalda Trumpa mm, podporovat americké ehm, orgány, ehm, starosty a, a další zodpovědné osoby v eh, dalším tedy úsilí o ehm, co možná nejnižším zvyšování eh, teploty. Zlepšení je nezbytné také v oblasti měst a obcí, kde je zapotřebí zrychlit přechod eh, energetický a podporovat místní investice zaměřené na adaptaci a zmírňová, adaptaci na klimatické změny a zmírňování klimatických změn, a abychom takto napomáhali inovativním a eh, novým technologickým řešením, abychom k tomu pozbuzovali jak místní orgány, tak občanskou společnost. Do eh, jaké míry eh, už města, obce a regiony takto spolupůsobí. Eh, musím říct, že jsou velice eh, aktivní a eh, za tímto účelem také vzniká zvláštní zpráva, kterou sepisují experti. Jedná se o první mezinárodní zprávu, která bude věnována konkrétně tomuto tématu. To je přibližně všechno, co bych chtěl na úvod eh, naší rozpravy říci. Při 13. Eh, září je lhuta pro předložení pozměňovací návrhy a 21. Eh, září bychom měli hlasovat. Děkuji. Nemáme tu mnoho stínových zpravodajů. Pane Afronte, máte slovo. Grazie, presidente. Ehm, Děkuji, paní předsedkyně. Viděli jsme tedy návrh stanoviska, eh, vyslechli jsme pana navrhovatele. Myslím, že zdůraznil právě to, co je důležité na tom textu. A eh, dobře tak to nastavuje základ pro eh, konečný text který následně bude předložen výboru REGI. Eh, pan navrhovatel jasně stanovil priority. Já bych chtěl zdůraznit bod číslo čtyři, který je velice důležitý, a to je eh, to, že právě to přispění k boji proti klimatickým změnám přímo na místě eh, v, ze strany místní zprávy je velice důležité. Je to důležité jak pro adaptaci se klimatickým změnám, tak pro zmírňování klimatických změn. Obce, mě, města a regiony již přispívají, jsou velice iniciativní a já bych to chtěla ještě více zdůraznit i proto, eh, že ti místní eh, zastupitelé eh, mají kontakt přímo s obyvateli a nemají tedy k tomu žádné zprostředkovatele. A V souvislosti s tím je zapotřebí mít na paměti, že právě ke klimatickým změnám hodně přispívají eh, města. Eh, je zapotřebí také eh, podpořit tzv. inteligentní sítě a spustit tu iniciativu, že ten, kdo eh, sám vyrábí elektrickou energii, nejen, eh, že by měl mít příležitost sám využívat, ale také ji vypouštět do sítě. Pak je to otázka dopravy, dopravy protože doprava má velice významnou úlohu a právě v této oblasti mm, Evropská unie by eh, mohla poskytnout určité pokyny a, a nebo načrtnout alespoň hlavní směry pro regiony. Nejde jen o energetickou efektivitu, eh, účinnost, ale také o náročnost eh, budov. Eh, pomysleme například na to, jaké vlastně znečištění způsobuje to, že máme určité rezidenční čtvrti, ze kterých občané ráno odjíždějí a vracejí se tam zase autem jen, aby se zase vyspali v tom svém domově. Eh, to všechno přispívá eh, k, eh, k emisím. Jsem přesvědčen, že je zapotřebí řešit tedy jak na úrovni místní, regionální v členských státech i na úrovni EU. A po screeningu je zapotřebí monitorovat situaci. A tento systém monitorovací se rozvíjí, takže je jasné, že potřebujeme jasné priority a vědět, kde máme slabá místa v boji proti klimatickým změnám a také ve snaze přizpůsobit se klimatickým změnám. Už vidíme eh, první eh, nástěny těch akčních plánů jednotlivých členských států a zajímavé bude eh, se podívat na to, jak se budou potom jednotlivé státy přímo na místě, tedy v těch městech, obcích a regionech, přizpůsobovat, jak budou realizovat tyto plány. pro eh, místní zprávu, regionální zprávu je také důležité eh, stimulovat financování do těchto eh, technologií a do těchto směrů, ale mohli bychom také možná trochu tlačit na evropské úrovni k tomu, aby ty místní zprávy nebo regionální zprávy měly lepší přístup právě k finančním prostředkům zaměřeným na tyto cíle aby tedy tyto činnosti mohly ehm, prosazovat na svém území také s pomocí eh, evropských prostředků. Děkuji. Thank you, madam. Děkuji, paní Evy. Grazie, prezidente. Děkuji, paní eh, předsedkyni, také poděkovat eh, panu mm, navrhovateli za tento návrh. Já se omluvám, že jsem přišla Mm, později byla jsem na výboru mm, pro eh, petiční záležitosti. Nepochybně je eh, uznat v tomto našem stanovisku pro výbor REGI eh, hlavní pozitivní aspekty politiky soudržnosti, zejména léta 2014-2020, protože například se tam předpokládá i hodnocení ex ante. Podívejme se na článek 4 ohledně eh, nízkouhlíkové eh, ekonomice a cíl 5 ohledně přizpůsobování se klimatickým změnám a předcházení rizikům. Kromě těchto pozbuzení nicméně musíme uznat i to, že musíme posílit úsilí. A to o hodně. Všichni zúčastnění se eh, musí napřít své síly, jak už kolegové podotkli. Je zapotřebí přesněji a efektivněji eh, zhodnotit eh, to, jak politika soudržnosti může vést k plnění těmto cílům Evropské unie eh, zaměřeným na přizpůsobení se klimatickým změnám a na čelení klimatickým změnám. A k tomu je zapotřebí příležitost patřičně využívat prostředky Zpráva účetního dvora z rok 2016 nás neuklidňuje. Eh, podle eh, účetního dvora nedošlo k rozhodnému, rozhodné změně směru při využívání Evropského sociálního fondu a ve, v prostředcích eh, zaměřených na zemědělství a rybolov. Ehm, třeba, že právě tam by se mělo provést mnoho eh, aktivit, které by eh, čelily klimatickým změnám. Eh, takže Vše nebylo ještě vykonáno a měli bychom se zauvažovat, ehm, měli bychom se snažit situaci zlepšit a dosáhnout toho, že v této rozpravě bude jasně zhodnocena úloha eh, místních zpráv, eh, regionálních zpráv, protože právě regiony, města a obce jsou zásadní pro snižování eh, uhlíkových emisí. Takže my nepochybně budeme spolupracovat na příspěvcích do tohoto textu stanoviska. Budeme zabývat například mobilitou, Eh, zejména místní a udržitelnou mobilitou, což je zásadní pro zlepšení kvality vzduchu a snižování emisí CO2. A kromě toho také určitě předneseme pozměňovací návrhy ohledně eh, odpadového hospodářství, aby se opouštěla technologie spalování a byla opuštěna co možná nejdříve, to kvůli emisím a e, také e, chceme se věnovat e, regionálním zemědělským plánům, tak aby byly adaptovány a lépe čili klimatickým změnám. Zde také ještě máme nedostatky a potřebujeme také informovanost a vzdělávání ohledně výběru potravin, což je zásadní, protože tím bychom předcházeli velké velkému množství emisí skleníkových plynů. Děkuji. Děkuji. Nyní paní Dornáno. Merci, madame la présidente. Děkuji vám, eh, paní eh, předsedkyně. Eh, pane navrhovateli, co se týče myšlenek OSN ohledně boje proti klimatickým změnám a Ehm, v souvislosti s ehm, městy, obcemi a regiony. Souhlasím s tím, aby byly města, obce a regiony více začaly do tohoto procesu. Eh, je nezbytné zaměřit se přímo na místní zprávu, tak abychom zajistili optimální eh, činnost tam, kde mm, občané bydlí, tam, kde žijí, eh, tomu je zapotřebí posílit administrativní kapacity eh, eh, měst a obcí, tak aby mohly lépe využívat prostředky. Víme, že u nás, například ve Francii, eh, se obce spravují sami a mají určitá pravidla, která zaručuje francouzská ústava. Musíme se zaměřit na to, jak měnit naše například spotřebitelské zvyky, abychom méně znečišťovali životní prostředí a, a méně produkovali eh, skleníkové plyny. Eh, také zapotřebí se zaměřit na transevropskou situaci s dopravou prostřednictvím RTT. Eh, Evropská unie přispívá k prodloužení a intenzifikaci silničních sítí což nepochybně má dopad na životní prostředí, eh, co se týče emisí. Eh, také jste hovořil o stimulaci místních investic zaměřených na čelení klimatickým změnám, na eh, zlepš, zjednodušení regulace a snížení byrokracie, tak aby existoval i na místní systém který bude čelit těmto, eh, těmto eh, emisím. Nicméně k tomu zapotřebí se zaměřit na celý eh, rámec legislativní. Děkuji. A na závěr pan Kaputo. Pak paní Darling. Děkuji vám, paní předsedkyně. Chci poblahopřát především panu navrhovateli, protože Žil sestavil vynikající text, který bude výborným výchozím bodem, eh, zdůrazňuje všechny zásadní prvky. Ve stávající pařížské dohodě o klimatických změnách vidíme, že eh, zde mají skutečně hlavní úlohu eh, regiony, města, obce, protože právě ty používají finanční prostředky. A dochází například ke, ke extrémním jevům počasí, jako například velká sucha, velká horka, která eh, postihla například Sicílii letos. Eh, to všechno nám ukazuje, že nesmíme ztrácet čas, abychom předešli globální katastrofě. Podle mě hlavním tématem je eh, angažování místní zprávy a regionální zprávy. Já vidím například v kolegiu Eh, zastupitelů Jižní Itálie, že toto je jedno z hlavních témat. A proto potřebujeme rozvíjet patřičnou administrativní kapacitu regionů i obcí a měst, tak abychom eh, zajistili eh, plnou schopnost využít investic a finančních prostředků, které buď přímo či nepřímo poskytuje EU a současně, aby byli schopni přitáhnout i další investice. Eh, a k tomu ještě patří další bod, o kterém hovořil Jill, a to je lepší integrace regionů a města obcí eh, do eh, úmluvy OSN o klimatických změnách. A to tak, abychom udržovali permanentní dialog od místní úrovně až na to nejvyšší. Děkuji. Madame Dali. Paní Dali, prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Já jsem velice ráda, že o tomto tématu hovoříme, protože zapojení jak státních a nestátních aktérů je velice důležité. Urychlí se tím klimatická opatření nejenom nyní, ale i do budoucna. A čísla mluví sama za sebe, protože města, firmy a další nestátní aktéři mají zhruba 2 až 5 až 400 miliardový eh, mitigační potenciál vyjádřený v tunách. A to je obrovský rozsah eh, srovnatelný eh, s tím eh, množstvím 4 až 6 miliardy tun, jak to bylo odsouhlaseno v rámci COP21. Takže právě proto chci přivítat stanovisko pana Parňo, protože poukazuje na význam těchto aktérů ve zprávě za Evropský parlament. Také přístup ze zdola směrem nahoru nám umožní dosáhnout klimatických cílů, které si naplnit přejeme. Příkladem je to, co se teď odehrává například ve Spojených státech, protože tam dochází k reakci měst, firm a univerzit a ty se veřejně zavazují, že budou chtít dostat slibům podle pařížské dohody, ačkoliv se Bílý dům dohodl, rozhodl z dohody stáhnout. A to ukazuje, že nestátní aktéři se stávají úplně klíčovými eh, při naplňování pařížské dohody a celého procesu klimatických změn v rámci OSN takže mohou více než ceným způsobem eh, přispět eh, k dosažení eh, stanovených cílů, k dialogu i plánovanému bilancování. Takže děkuji za toto stanovisko. Děkuji. A jménem komise pan Kondrup. Děkuji. Jménem Evropské komise bych chtěl poděkovat panu zpravodaji a všem poslancům za vyjádření. Když se teď podívám na hodiny, vidím, že máme na málo času, takže stručně, co se týče klimatických akcí, tak eh, komise klade velký důraz na roli obcí a měst a to také vidíte v paktu starostu o klimatických eh, změnách eh, a vůbec ve strukturování strukturálních fondů. Pokud jde o zmírňování emisí skleníkových plynů, tak tady bych chtěl zmínit energetickou účinnost, obnovitelné zdroje a také udržitelnost v dopravě. To jsou oblasti, kterým Evropa věnuje pozornost. Co se týče přizpůsobování se klimatickým změnám a navyšování odolnosti vůči změnám, tak máme Evropskou adaptační strategii do roku 2030. Komise ji teď právě zpracovává. A plánujeme veřejné konzultace, které budou probíhat online ještě v letošním roce a těšíme se na to, že bude revidovaná strategie k dispozici koncem příštího roku. Děkuji. Já děkuji vám. Nyní pan Parňou. Děkuji vám, paní předsedkyně. Především bych chtěl poděkovat eh, za laskavá slova stinových zpravodajů a dalších řečníků. Ano, jedná se o stanovisko. To znamená, že máme omezený eh, objem textu. Eh, budu vítat vaše pozměňovací eh, návrhy v tom, abychom mohli obohatit tento návrh stanoviska. A máme na to čas do středy 13. září, jak jsem řekl. Ještě na závěr bych se rád zmínil o tom, že Africká města nebo na jihu Středomoří jsou města, která budou nejvíce exponována a budou nejvíce zranitelná e, kvůli své pozici, protože jsou e, u moře nebo u oceánu. A to znamená, že e, města a obce by se měly mobilizovat proto, aby mohly chránit tyto velké aglomerace, tato města, eh, ležící u moře či u eh, oceánu, protože právě tato města budou prvními obytmi, pokud dojde ke zvýšení teploty. Od jednoho stupně a půl už může docházet k takovýmto eh, velice nepříznivým jevům. A te, tento nový eh, ekonomický mm, systém, který má bojovat proti klimatickým změnám na jednotlivých územích, přímo na místě, ve městech a obcích, tak to jsou právě města a obce, která budou hnací silou takovéhoto nového eh, ekonomického paradigmatu. Eh, jedná se tu o eh, obnovitelné energie, na úsporné eh, energetické způsoby, na, na udržitelné zemědělství, na sdílené hospodářství. Ehm, tam se jedná o využívání rozhodnutí, která se budou odehrávat na úrovni států v boji proti klimatickým změnám protože e, toto je jednou z velkých výzev 21. století bránit klimatickým změnám a adaptovat se na ně a současně je to pro nás velká příležitost. Děkuji vám mnohokrát. Vážené kolegyně a kolegové, jak už bylo oznámeno, 13. září je lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů k, této, k tomuto stanovisku a tímto uzavírám naše zasedání, pokud nemáte nic dalšího. Sejdeme se 11. září v pondělí ve Štrasburku. 6 hodin. Večer. I'm sorry? Yeah, that's it. So, thank you very much. See you then.